Pane Pan předseda. Koleżanki i Kolegyně, kolegové. Zahajuji tímto dnešní zasedání a mám smutnou zprávu, totiž zabití francouzského policisty pana Jean-Serge Neron organizací ETA. To eh, nám připomíná, že problém terorismu v Evropě nebyl ještě vyřešen a já bych si dovolil ehm, eh, vyjádřit upřímnou soustrast příbuzným zavražděného a doufám, že francouzské orgány dokážou předvést k soudu nejen konkrétní vrahy, ale rovněž ty, jež jim dávají pokyny. Další znepokojující informace na Kobě bylo zatčených 30 účastnic hnutí ženy v bílém. To jsou matky a ženy zadržovaných opozičních činitelů. V 2005 roce byl Evropský, Evropský parlament eh, dal eh, těmto ženám cenu Sacharova a my jsme myšlenkami s nimi a eh, jsme si vědomi, v jak obtížné situaci se nacházejí oni i jejich manžele. Další eh, bod eh, pořadu jednání je to společná diskuse o zprávě eh, Evropské centrální banky a um, o výroční zprávě a situace v eurozóně. Máme zpravodaje um, Eduarda Skiklunu, to je zpráva, výroční zpráva za rok 2008. A pak Sven Igold předkládá zprávu o e, výročním prohlášení o eurozóně a veřejných financích e, za rok 2009. Obracím se na zpravodaje, aby se ujal slova. Pane Edwarde Skiklono, máte slovo. Pane předsedo, Uplynulé dva roky byly určitě velkou výzvou pro ECB v její roli eh, strážce finanční, respektive cenové stability. Ve své zprávě pro rok 2008 se vycházel z těchto souvislostí. Zpráva se zaměřuje na kontinuální odezvu ECB na krizi, na její strategie pro výstupní, eh, návrhy pro výstupní strategii, eh, nové hledání vyváženosti v eurozóně a hledání nové finanční architektury pro EU. Konečně také otázky související se zprávou a zodpovědností této instituce. Doufám, že ve své zprávě jsem nalezl správnou vyváženost. Finanční hospodářská krize eh, představuje nejhorší hospodářský pokles ve světě od 30. let a po relativně neškodných eh, letech hospodářského růstu ve většině Evropy proběhla zátěžová zkouška ekonomik eh, většiny členských zemí. A to ne v simulovaném modelu, ale v reálném čase a s bolestivými následky. Výsledkem je růst HDP o 0,7 v roce 2008 a 4% eh, kontrakce růstu v roce 2009, hospodářství v roce 2009. Mezitím eh, prognózy pro EU pro rok 2010-2011 hovoří o velmi slabém hospodářském oživení. Většina členských zemí naráží na obrovské schodky veřejných rozpočtů a zadlužení. Eh, hospodářská prognóza z listopadu 2009 vypracovaná komisí hovořila o 6,4 schodku v eurozóně a průměrném zadlužení státu 78,2 Obě tato čísla mají v roce 2010 dále růst. Bude trvat léta, než se tyto cifry způsobené hospodářskou finanční krizí vrátí na úroveň před krizí. Domnívám se, že ECB reagovala na krizi dosti dobře. Primární funkcí ECB je udržet cenovou stabilitu. A i když inflace byla vysoce eh, nad eh, Prahem nastaveným ECB, a to eh, v červnu a červenci 2008, kdy se dostala na 40 od té doby se inflace výrazně snížila. ECB e, také omezovala e, ze 4, 4 až 5 v červnu 2008 úrokové sazby na aktuální 1 z května 2009. A to ve snaze e, oživit půjčky, úvěry a odstartovat opět evropskou ekonomiku. Další roli ECB v krizi bylo rozšířit zásoby likvidity prostřednictvím nestandardních opatření. Bez takovéto finanční podpory by řada finančních institucí, ve kterých měly své úspory a penze, mnozí evropští občané eh, by nepochybně zbankrotovali. Samozřejmě bychom mohli říci, že škrty v úrokových sazbách u ECB nebyly tak radikální, jako například eh, u americké či anglické centrální banky, u Fedu a Bank of England. Také obrovské injekce hotovosti od ECB zachránil řadu institucí před kolapsem, ale realita je taková, že řada bank e, tuto likviditu ne, potom neposkytla svým klientům. E, zejména to bylo na úkor malých a středně velkých podniků, e, na kterých spočívá oživení ekonomiky. Namísto toho mnoho bank využilo tuto likviditu, aby si zlepšilo svoji pozici a dokonce, aby si i vyplácelo, vypláceli bonusy. Eh, nemohu se rychle nezmínit o koncepčních odezvách, politických odezvách pro aktuální eh, fiskální nerovnováhu, což je téma, kolem kterého panuje velké, velký zmatek a žádá si to včasná rozhodné kroky. Nicméně ponechám to spíše eh, na své kolegy, toto téma, aby to rozebrali dopodrobna. Pane předsedo, stejně jako předchozí zpravodaj se domnívám, že dialog mezi Evropským parlamentem a ECB je konstruktivní a pozitivně se rozvíjí. Je to, e, máme základ, na které můžeme stavět. Já si myslím, že parlament by měl být e, užej zapojen do nominací e, členů výkonné rady ECB, včetně příštího guvernéra ECB, po vzoru precedentu, který byl nedávno nastaven při jmenování nového viceguvernéra této instituce. ECB se zodpovídá evropským občanům prostřednictvím Evropského parlamentu tuto odpovědnost musíme dále posílit. Krize především ukázala, že trhy, které jsou ponechány bez regulace, se nevždy sami korigují a jsou náchylné k systémovému riziku. Proto je důležité podpořit a doplnit komplexní soubor reform finanční architektury v EU. Konkrétně je třeba zavést Evropský výbor pro systémové riziko. Orgán, jehož úkolem bude hrát roli Eh, orgánu, který má varovat před hrozícím systémovým rizikem. Dostal jsem ještě minutu, pane předsedo. Děkuji vám, kolego, děkuji. A nyní další zpravodaj, pan Sven, Sven Gilgut, prosím, máte slovo. Ja, Herr Präsident. Pane předsedo. Zpráva za rok 2009 um, o eurozóně a veřejných financích vznikla v době, která je v podstatě pro eurozónu obrovskou výzvou. Tato doba ještě není za námi. Hospodářská situace je důvodem k velkému znepokojení i občanů, i nás. A proto jsme ve výboru Ekon měli dobrou atmosféru pro spolupráci a tato zpráva byla přijata velkou většinou. V tom smyslu ji zde i uvádím. Jasné je, že jak u návrhu komise, tak i u doporučení, jež předkládáme jako parlament a jako ekon zde na plénu, je viditelné jedno na jedné straně musíme stabilizovat finanční situaci, na druhé straně je krize, která se alespoň už v určité míře uklidnila, kde už přece jenom dochází ke korekci těch růstových čísel se dostává do druhého stádia, totiž enormní deficity státních rozpočtů a to je cena, kterou musíme zaplatit za to, abychom se z té krize dostali. A tedy to poselství té zprávy je na této etapě velice jasně. Musíme se dostat co nejdříve znovu na kolej stability a růstu, abychom splňovali ta kritéria. Nesmíme předávat to zadlužení svým dětem a vnukům. Na druhé straně konstatujeme stejně jasně i to, že pak stability a růstu nestačí, že v eurozóně musíme přistoupit k přist- k opatřením, přiměřeným opatřením a obsahově se vypořádat s nerovnováhou, eh, abychom eh, posílili eh, tu finanční strukturu. A nyní máme tu výzvu pro všechny, již odpovídají za hospodářskou situaci v eurozóně, aby odpovědně přistoupili k řešení, což znamená, že už to tak dál nepůjde, aby si každý u sebe snažil uh, Ehm, držet svá privilegia ve svých národních finančních politikách. To platí i pro země mimo euro, i pro eurozónu. Nyní je ta správná situace přistoupit k opatřením a já vám shrnu, ke kterým za prvé potřebujeme efektivní nástroje ekonomické koordinace, za druhé musíme v ohledu strukturní um, závislosti na um, zdrojích, jež jsou vyčerpatelné. Nesmíme být neustále závislí na například rezervách nafty, která nás znovu dostane dříve nebo později do krize. A dále musíme umět efektivně regulovat a dozor musí být takový, abychom všichni měli smysluplné návrhy, které budou koordinovány s další. Není možné, aby ta krize zdůrazňovala um, hodnoty, jež jdou proti duchu Evropské unie, kde si jednotlivé členské státy e, žádají absurdní úrokové sazby, když půjčují jiným. Proto e, apeluju, abychom měli centrální orgán, kde budou ty státy, jež jsou na tom lépe, těm, jež jsou na tom hůře. A e, nutné korektury fiskální politiky nesmí probíhat na úkor eh, kupní síly občanů. Musíme pokročit kupředu tím, že budeme efektivně spolupracovat v oblasti daní. Komise by měla konečně a rychle přispět svými návrhy tak, abychom měli zdanění i eh, podniků, jež bude harmonizováno. My žádáme prosazení Eh, takzvaného eh, country by country reporting, čili zpravodajství podle zemí o situaci ve firemním sektoru a zejména spolupráce rovněž pana Monty a oživení vnitřního trhu spočívá mezi jinými na harmonizaci a spolupráce bude mít eh, lepší dopad než eh, daňová konkurence, protože z té krize nechceme vyjít dále více zadlužení, ale posílení ve své spolupráci, tak aby silné země se postaraly o to, abychom svým dětem nedávali do vínku dluhy, ale abychom eh, byli schopni se v té soutěživosti dostávat nahoru a nikoli stahovat dolů. Děkuji. A chtěl bych zde přivítat pana prezidenta Evropské centrální banky, pana Žana Kloda Trišeta. Prosím, máte slovo, pane předsedo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, pánové poslanci, mám velkou radost, že tady mohu být u příležitosti debaty o, o diskusi o zprávě ECB na rok 2008, že jsem mezi vámi. Na základě parlamentní zprávy z loňského roku se tato diskuse e, značně posunula. To mi dává příležitost se nyní zmínit i o aktuální situaci. Jak víte, pane předsedo, Evropská centrální banka je velice ráda, že má velice úzké vztahy s parlamentem, což jde za rámec povinností dle smlouvy. My v průběhu let jsme vytvořili velice plodný dialog a já bych chtěl poděkovat za ty vynikající zprávy, které jsme zde slyšeli od pana Siklony, pana Gigolda, což je eh, toho důkazem. Dnes eh, ve svém expoze velice stručně pohovořím o ekonomickém vývoji eh, v minulé době a o eh, opatřeních měnové politiky přijatých centrální bankou a poté bych i zareagoval na některé body, které vyplývají z usnesení a řekl bych pár slov i o stávající situaci. Za prvé k ekonomickému vývoji a měnové politice. V roce 2009 Evropská centrální banka eh, působila, eh, jak bylo řečeno, jak řekl pan Sikluna, v mm, prostředí, eh, které historici popisují jako nejtěžší ekonomické období i pro ty moderní ekonomiky od druhé světové války. Po té, co se ještě prohloubila finanční krize, tak Eh, rok 2009 eh, začal eh, tím, že jsme synchronizovali na celém světě naše ekonomické mm, aktivity a v minulém roce ekonomická činnost ještě klesala měsíc po měsíci. A během tohoto období mm, bylo třeba především zachovat důvěru a e, e, e, naše banka především vysílala tento signál a to je, že je třeba zachovat důvěru a proto jsme přijímali výjimečná opatření, která byla nezbytná a také jsme především se zaměřili na hlavní náš cíl, což je cenová stabilita ve střednědobém pohledu. I jsme přijímali nestandardní měnová opatření, která se nazývají posílená úvěrová podpora, to je to, co jsme poskytovali podporovali, my jsme podporovali fungu, funkci finančních trhů takto, přispěli jsme ke zlepšení finančních podmínek a i jsme zajistili lepší uvěrování v ekonomice a to díky snížením eh, eh, úrokových sazeb. A hm, i hm, my jsme tedy eh, snížili úrokové sazby, což prospělo domácnostem i podnikům. Hlavní princip je, že až se situace vrátí do normálu, eh, tak eh, mm, to, kdybychom zachovali tato opatření dlouhodobě, tak to by mohlo změnit chování na finančních trzích a to způsobem nepřijatelným, který bychom si nepřáli. Proto eh, v, mm, v září 2009 jsme začali stahovat některá z těchto opatření, která se týkají likvidity a bychom i zlepšili fungování finančních trhů. Především jsme Eh, především pracovali se splatnostmi těch eh, operací refinancování úvěru. I také jsme i eh, především poskytovali podporu ve formě likvidity bankám v eurozóně a to především, to má ještě trvat do října tohoto roku. A stávající měnová politika musí odpovídat realitě a musí i mm, především se snažit o e, cenovou stabilitu a boj proti inflaci. Dovolte, abych zareagoval na některé ty body, které jste zmínili nebo zmiňujete v usnesení i ve zprávě. E, pokud jde o, o zodpovědnost a transparentnost, zde e, velice vítáme pravidelný dialog s Evropským parlamentem a vítáme toho konstruktivního ducha, ve kterém probíhá. Proto vítáme i tu podporu výboru Ekon, který podporuje náš čtvrtletní dialog. Jak již bylo řečeno, zde my jsme zodpovědní, zodpovídáme se Evropanům, což znamená i potažmo Evropskému parlamentu. Naše banka je jednou z nejvíce, centrál, nejvíce transparentních centrálních bank. To je naše praxe. Konat tiskové konference okamžitě, co se eh, sejdou každý měsíc guvernéři. A my eh, Eh, jsme přijali tuto iniciativu, která je bezprecedentní v našich sesterských institucích. I my vydáváme pravidel, v reálném čase eh, různá prohlášení o našich rozhodnutích a důvodech těchto rozhodnutí. Během krize, jak víte, tak eh, jsme dále zintenzivnili naši komunikaci vůči okolí a tak se snažíme i zajistit dobrou reakci finančních trhů, tak aby opět se obnovila důvěra a oživení také i e, i mm, chcete naše názory, které se týkají třeba toho clearingu v oblasti Credit Default Swaps, CDS, těchto nástrojů. My zde máme trh, který je e, denominovaný, je tedy v eurech a my se snažíme tedy eh, prostřednictvím tohoto clearingu zachovat stabilitu eh, na finančních trzích. Tento clearing je důležitý nejenom pro transparentnost, ale i pro eh, diversifikaci expozice na, expozice na riziko abychom nešli do přemrštěných rizik. Především hm, hedging nesmí se zneužívat pro spekulace. Regulační orgány musí být schopny přijímat opatření a prošetřovat nepatřičné chování a já si myslím, že tady je to zcela v souladu i s úvahami parlamentu. Ještě dovolte, abych se zmínil o EMU, jaké jsou vyhlídky měnové unie. A Eh, ekonomika se sice ožívá, ale mm, obnovuje, ale to neznamená, že již je po krizi. Mm, zde my tedy nemůžeme eh, ještě úplně stáhnout naše opatření. My zde ještě budeme řešit celou řadu problémů, jako je reforma celého finančního systému. Finance musí hrát v konstruktivní roli a ne destruktivní roli v našich ekonomikách. A eh, takový lakmusový test je právě to, že finance musí sloužit sloužit reálné ekonomice. Abychom to zajistili, tak musíme zlepšit fungování finančních systémů, eh, a eh, takže velkou pozornost eh, zaměřujeme na bankovnictví jako takové. Také i efektivní reformy se musí zabývat nebankovními finančními institucemi a musíme i vytvořit takový rámec, který bude podporovat finanční trhy, vytvořit pobídkové režimy tak, aby Eh, finance opět se nevymkly naší kontrole nějakým destruktivním způsobem, tak jak k tomu došlo před krizí. Musíme eh, tedy dohlížet nad eh, těmito riziky, vytvoření právě té rady pro systémová rizika, což je legislativa, která nyní se projednává v parlamentu, to je právě součástí naší reakce. Jsou zde další problémy, kterým čelí naše ekonomika, které jsou spojeny s veřejnými financemi opět jak již řekl zpravodaj, a potom se to týká těch eh, suverénních finančních fondů. Zde je zde jasná alokace odpovědností a pokud jde o rozdělení odpovědnosti a kompetencí, tak zde všichni mohou eh, se na nás spolehnout, že se budeme snažit o cenovou stabilitu v celé eurozóně ze střednědobého dlouhodobého pohledu na základě našich posledních odhadů. Tak na konci tohoto roku, eh, po 12 letech, kdy funguje euro, tak naše inflace bude 1,95%, eh, to je roční průměr tedy méně než 2%, něco pod 2%. A závazek naší banky, naše strategie je eh, právě konsistentně prosazována. Tedy eh, hladké fungování eh, měnové unie hm, ekonomické měnové unie, nejenom tedy měnové, ale i ekonomické unie na úrovni, tedy národní také, znamená, že členské státy musí mít zdravé veřejné finance. A zastávajících okolností, kdy euro eh, tedy Eh, čekají důležitá rozhodnutí, tak je třeba uznat, že prosperující unie znamená odhodlané kroky ze strany všech zúčastněných. Měnová ekonomická unie v Evropě podle mého soudu je něco více než nějaký měnový rámec. To je společný osud, který sdílíme. A zde eh, samozřejmě my sdílíme tedy společný osud, jak jsem řekl. Sdílíme společný osud. Takže mm, to je naše, náš společný eh, statek, který musíme chránit. Eh, to, eh, tato unie, to je dlouhodobý proces, jehož cílem je integrace všech lidí v Evropě. To jsme zahájili po druhé světové válce. A já doufám, že my často příliš rychle eh, kritizujeme ty výdobytky a úspěchy Evropě, v tom jsme velice rychlí, ale eh, ukázalo se, že eh, jsou to dobré nástroje i v těžkých dobách a tyto procesy samozřejmě mají své nedostatky a my ale je ale jsou to tedy eh, nástroje, které nám umožnily tedy eh, bojovat s krizí, která začala ve Spojených státech v září 2008. Musím říci, že právě v tomto kontextu, v, tomto, v, těchto, eh, v této situaci, já jsem velice rád, když jsem slyšel rozhodnutí členských států, které se rozhodly, že pokud to bude třeba, přijmout koordinované kroky, aby zachovali finanční stabilitu v eurozóně. Také dovolte, abych využil zde toho, této příležitosti hovořit před Evropským parlamentem a abych zdůraznil, co jsem již zmínil na slyšení ve výboru Ekon v pondělí je záměrem eh, Rady guvernérů banky eh, zachovat eh, ty minimální úrokové, úrokové hm, úrovně, tedy i za rok 2000, po roce 2010 a v roce 2011 přijmeme takový harmonogram, který bude se snažit adekvátně chránit euro. Já poskytnu technické detaily až až eh, eh, budeme předkládat eh, zprávu na naší na nadcházející schůzi 8. dubna. Pane předsedo, dovolte, abych uzavřel ještě takto. Podle mého soudu euro je velký výdobytek a přispělo to k evropské integraci, což i přispělo k míru a prosperitě v Evropě. Globální finanční krize znamená pro nás nové výzvy, nové problémy, kterým eh, eh, se tedy postavila naše měnová unie a vlastně eh, i díky tomu se nám podařilo zvládnout tuto krizi. A dnes Eh, zde před námi stojí eh, velice těžká rozhodnutí a naším cílem, společným cílem je zachovat mír a prosperitu v naší Unii, tak, aby Unie se stala atraktivnějším místem, aby zde lidé chtěli žít a pracovat. Proto musíme i posílit dohled, jak i řekl zpravodaj či zpravodajové, musíme posílit i spolupráci a také musíme musíme eh, eh, se opět zaměřit na ty hodnoty, které prosazovali otcové zakladatelé eh, a podívat se na to jako na takové vize a podívat se na to s veškerou prozřetelností. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane guvernére. Děkujeme za vaše vystoupení. A rád bych zde přivítal pana komisaře Oliho Réna za Evropskou komisi. Máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážený pane guvernére, především vám chci poděkovat za tuto příležitost pojednat o výroční zprávě za rok 2009 o eurozóně. Když jsme vypracovávali tuto zprávu, toto prohlášení, věděli jsme, že toto zvolené téma bude aktuální. Ovšem je pravda, že se možná poslední dobou stalo až příliš aktuální, alespoň na můj vkus. Dovolte, abych poblahopřál oběma zpravodajům Edvardovi Skeklonovi a Svenu Giguldovi k jejich vynikajícím podnětům, abych zachoval nezávislost Evropské centrální banky. Zaměřím se tedy na zprávu pana Gigolda, která představuje zásadní podnět pro aktuální debatu hospodářské koordinaci a hospodářské zprávy a řízení v rámci eurozóny. Podle mého názoru zpráva pana Gigoldu, eh, Gigolda, to, že si získala obrovskou podporu ve výboru Econ, svědčí o vyváženosti jeho přístupu eh, k té problematice. Plně souhlasím s panem guvernérem Tršetem v tom, že euro je nejenom technický měnový mechanismus, ale je to spíše jádro a klíčový eh, politický projekt Evropské unie, který musíme hájit a rozvíjet ve společném evropském duchu. A to platí i dnes a zítra, kdy zasedá Evropská rada v klíčovém okamžiku. Od roku 1999 byla eurozóna především prostorem hospodářské stability. Chránila naše občany před hospodářskými turbulencemi. Ovšem od roku 2008 byla eurozóna tvrdě zasažena globální finanční krizí. A navzdory politikám pro hospodářské oživení a silným finančním pobítkám jsou finanční trhy i nadále eh, nestále a míra nejistoty je nadále mimořádně vysoká. Nedávné průzkumy na trhu, pardon, nedávné události na, na trhu představovaly obrovskou zkoušku finanční stability a hospodářské zprávy a řízení v eurozóně, zejména pokud je o Řecko. Rád bych uvedl, že Řecko je nyní na cestě splnit 4% cíl pro snížení schodku v tomto roce. Po odvážných a přesvědčivých opatřeních, eh, která přijal řecký parlament začátkem tohoto měsíce, které vstoupila v platnost, může jít o bod zvratu eh, ve, v historii fiskálního a hospodářského rozvoje Řecka. Nicméně ani Řecko, ani eurozóna eh, ještě zcela nevystoupily z problému, protože stále existuje znepokojení ohledně finanční stability v eurozóně. Proto komise výrazně pobízí členské země eurozóny, aby přijali politické rozhodnutí ohledně mechanismu pro zajištění finanční stability eurozóny jako celku. Tento mechanismus by mohl být rychle zaktivován eh, v případě neplnění smluv a neměla, nemělo by tam být zabudováno automatické fungování. Mohu vás ujistit, že komise je připravena zavést eh, takový evropský rámec pro koordinovanou pomoc, který by mohl být eh, využít v případě potřeby a na vyžádání. Úzce intenzivně spolupracujeme se všemi členskými zeměmi eurozóny a s ECB, tak abychom nalezli taková řešení tento týden v době, kdy běží Evropská rada. Všem pokud o bezprostřední krizové řízení je třeba zabývat se tím, jak je možné eh, se vyhnout takovým situacím do budoucna, tak aby už podobné případy jako ten řecký nenastaly. Řecká krize ukázala potřebu posílené hospodářské zprávy a řízení governance. To již bylo uznáno a právní základ proto poskytuje Lisabonská smlouva. Proto nyní vypracováváme návrhy pro implementaci článku 136 Lisabonské smlouvy a komise vystoupí s návrhem pro posílenou eh, koordinaci hospodářské politiky a posílený dohled v jednotlivých členských zemích nebo nad jednotlivými členskými zeměmi a to v nadcházejících týdnech. V odstavci 28 eh, pan Gigold ve své zprávě eh, lituje toho, že chybí do jisté míry integrovaný koordinovaný přístup ve finanční oblasti v eurozóně. Proto je třeba se zaměřit na jasné operativní mechanismy, které jsou potřebné pro zajištění této koordinace. Především je třeba se vyhnout neudržitelným schodkům veřejných financí a proto také musíme mít lepší schopnost monitorovat střednědobou rozpočtovou politiku členských zemí eurozóny. Musíme mít možnost vydávat širší a přísnější, závaznější doporučení členským zemím, aby přijali nápravná opatření a já v této věci, rovněž v této věci počítám s vaší podporou. Také můžeme lépe využívat již existující nástroje. Rada má možnost eh, adresovat doporučení členské zemi, jejíž hospodářská politika by mohla ohrozit řádné fungování hospodářské a měnové unie. Tento postup již byl v minulosti využit, eh, pardon, tento postup byl v minulosti využíván pravděpodobně eh, jen velmi zřídka, příliš zřídka. Komise může rovněž podle článku 121 vydávat včasné varování přímo členské zemi. Eh, to je věc, kterou musíme uplatňovat, tak abychom pomáhali členským zemím řešit vznikající hospodářské problémy v mnohem ranější fázi. Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, už hovořím poměrně eh, dlouho, takže pokud o makroekonomické nerovnováhy, rád bych se ještě dotkl této věci, to je čtvrtý prvek hospodářské, hospodářského řízení a zprávy a já sdílím postoj zpravodaje v této věci. Jenom bych rád ještě uzavřel, že finanční krize nám velice tvrdě ukázala, že pokračující pokračování hospodářského růstu z minulých desetiletí není možné brát jako samozřejmost. Dnes už možná máme za sebou to nejhorší. Hospodářská obnova započala, ale je stále křehká a není nutně udržitelná. Také vyhlídky v oblasti zaměstnanosti se příliš nelepší. Je třeba konsolidovat veřejné finance, což je předpoklad udržitelného růstu dva roky krize bez ohledu na to, jak velký význam pro hospodářskou obnovu měly eh, fiskální pobídky, dva roky krize vlastně úplně vymazaly 20 let konsolidance veřejných financí. A dámy a pánové, tyto, tento stín bude ležet nad naší eh, hospodářskou krajinou v nadcházejících letech. Musíme se maximálně snažit eh, znovu přivodit růst. A proto není doba pro běžný postup, je doba pro eh, výrazný posun, výraznou změnu, tak abychom podpořili růst a tvorbu pracovních míst. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane komisaři. A nyní jménem politických skupin EPP paní Sophie Akoni, prosím. Tři minuty. Pane předsedo, dámy a pánové, milí kolegové, Nejprve dovolte, abych eh, zde poblahopřála a poděkovala zpravodaji panu Gigoldovi, který skutečně odvedl kvalitní práci a který i naslouchal zpravodajům z jiných frakcí. Děkuji, pane Gigolde. Tato zpráva to je vlastně reakce Evropského parlamentu na výroční prohlášení Evropské komise o eurozóně a veřejných financích. A je to zpráva, která je velice podnětná. Samozřejmě, je to hodně poznamenáno těmi základními událostmi z roku 2009, tedy hospodářskou finanční krizí. Bez pochyby to je ta nejhorší krize, kterou Evropská unie zažila od svého vytvoření. Já z toho vyvozuji dvě hlavní ponaučení. Za prvé, na jedné straně hm, hospodářská měnová unie eh, ukázala, že prospěšná. Euro, společná stabilní měna, hrála roli takového měnového štítu to znamená členství v eurozóně, umožnilo jednotlivým zemím e, e, se vyhnout oslabení národní měny, což by ještě zhoršilo důsledky krize. Eurozóna tedy tak vlastně se stala ještě atraktivnější, tak jak nám to ukazuje i Island. Kromě toho, měnová, aktivní, pružná politika, kterou vede centrální banka, Eh, která eh, zvyšovala injekce likvidity do úvěrových institucí, to sehrálo významnou roli eh, v tom, že jsme mohli zachovat řádné financování evropských bank. První ponaučení tedy. Často se říká, že hm, Evropa se buduje díky krizím. Tak vlastně to nám ukázalo, že hospodářská, ekonomická Evropa je efektivní, ale i nutná. Já ještě z toho vyvozuji druhé, druhé ponaučení posilme, posilujme eh, hospodářské evropské vedení, governance. Eh, dnes ta jediná skutečná eh, politika, kterou máme, je ekonomická měnová. Koordinace rozpočtových politik je velice omezená ale eurozóna, jak nám říká i zpráva, ta má za cíl integrovat všechny členské státy Evropské unie, takže tato eurozóna musí být efektivně vedena, řízena ve všech aspektech hospodářské politiky. Musí to začít makroekonomickým dohledem a finančním dohledem. My právě na tom pracujeme v rámci Evropského parlamentu. Musí i se to odrazit v paktu stability a růstu, protože tento pakt se musí stát skutečným nástrojem fiskální koordinace. V těchto dobách krize eh, neustále snižování příjmu, tak zde ty pobídkové režimy, které byly přijaty v rámci obnovy ekonomiky a ty, sta, ty stabilizátory ekonomiky, tak to hm, často vedlo k zhoršování rozpočtu počtu členských států, které se více a více zadlužovaly. Takže snižování eh, dluhu, veřejných dluhů, to je něco, co vděčíme našim dětem, to musíme, co, co dlužíme našim dětem, to musíme udělat a proto musíme vést aktivní fiskální politiky, musíme i přemýšlet o eh, různých nástrojích. Děkuji. Děkuji za vaši prezentaci jménem a nyní jménem socialistů a demokratů pan jen Liam Huan Kok. Vážený pane předsedo, vážení kolegové, zpráva Svena Gigolda eh, má velký význam v aktuální eh, debatě o makroekonomice. Je o to relevantnější, že její autor je německý europoslanec, který chtěl upozornit Evropany na negativní dopady pro členské země eurozóny Eh, německé strategie komprese, tedy tlaku na mzdy eh, v režimu jednotné měny. Eh, německá vláda vlastně uvrhla měnu, pardon, eurozónu a celou EU do měnové, pardon, do mzdové deflace, což má škodlivé ekonomické dopady. Zejména pokud chybí potom následné prostředky, následné strukturální fondy a dostatečné fiskální prostředky, není možné vyhodnotit a země tady, jiné země jsou odsouzeny ke stlačování mest. Z toho potom vyplývá oslabení domácí poptávky, což vede k negativnímu růstu od druhého čtvrtletí 2008, to znamená ještě předtím, než vypukla krize likvidity. Dále dochází k růstu soukromého zadlužení u domácností s nízkými a středními příjmy, eh, jejich koupěschopnost přestala růst. Je tady celá ta mašinérie finanční deregulace ve Španělsku, ve Velké Británii, eh, v Irsku to mělo devastativní eh, důsledky v oblasti, jak jsme to viděli například u krize hypoték. Vážení kolegové, během debaty ve výboru to vypadalo, že řada poslanců zapomněla na ponaučení z této krize. Tato krize zdaleka ještě není za námi. Aktuální oživení je o to křehčí, že v Evropě i nadále je velký tlak na mzdy a také předseda Euroskupiny a guvernér ECB, e které jsme si vyslechli v pondělí, spolu s členskými zeměmi předčasně přijali e, politiky e, výstupní strategie což odpovídá utámení opasku. To znamená, že pravděpodobně se omezí růst, který se sotva zotavil do pozitivních čísel. Naše výrobní kapacita stále zůstává nízká. Tyto politiky eh, nedokázaly v Řecku a nedokáží v Řecku a ve Španělsku řešit eh, fiskální schodek, prohloubí nezaměstnanost a prohloubí sociální napětí. Gigoldova zpráva má eh, tu eh, výhodu, že poukazuje na některé eh, makroekonomické nerovnováhy. EPP eh, e a liberálové bohužel nechtějí odsoudit mzdovou deflaci, ale je třeba přivítat gigoldovou zprávu, protože nelerebální dogmata, která vedla ke krizi, jako by se vracela. Děkuji. Děkuji vám a nyní za liberály a demokraty pro Evropu pan Ramon Termoza i Barcelis, prosím. Moltes gracias, señor president. Eh, mm, za prvé já bych chtěl eh, poděkovat eh, zpravodajům pana, panu Siklonovi a panu Gigoldovi a protože my jsme vedli dlouhé, dlouhé diskuze o tomto a v podstatě jsme se dohodli na celé řadě kompromisních návrhů. Zde eh, bych chtěl hovořit o euru. Víte, já jsem nový v politice, eh, vlastně teprve devět měsící. Já ale předtím jsem učil makroekonomiku na univerzitě v Barceloně. Na podzim 2008 jsem byl v Londýně eh, eh, se svojí rodinou a tam jsem viděl, jak padla Libra o 30% za pár týdnů a byla to velká rána a všichni mý angličtí kolegové najednou schudli, eh, protože a od té doby vlastně Libra ani neožila. Ne, mm neposílila. Takže e, jenom si představte, jaká by byla dnes hodnota pesety, kdybychom pořád ji měli ve svých peněženkách. Ta, tento rok je hrozný, pokud jde o globální ekonomiku, ale ukázalo se, že euro je e, důležitým faktorem stability a to je právě e, naše velká deviza, která vede k tomu, že neschudli tolik naši občané. Euro je to, co nás provedlo těmi bouřemi těch různých fluktuací a turbulencí, protože euro se ukázalo, eh, že tedy je eh, uznávanou měnou, je to úspěch, to i o tom hovoří různá literatura. A euro dnes není v krizi. Jsou to určité fiskální krize, které panují v různých členských státech, které způsobují potíže naší mě, společné měně. Kdežto euro je vynikající příklad měnové unie. To je něco, co obdivují ekonomické elity v Indii, v Rusku, v Brazílii, v Číně. Euro to není riziko pro eh, ekonomiky Středozemního moře. Ne, euro je příležitostí pro definitivní integraci jejich ekonomik a je to příležitost pro dobré reformy, pro pokrok eh, v, těmito, v těchto zemích i v zemích střední Evropy. Ve zprávě, o které dnes hovoříme, tak tam eh, se odsuzuje intervencionismus Číny například, protože to také často vede k velkým globálním nerovnováhám, což je jedna z příčin této krize v eurozóně my bychom neměli ale penalizovat eh, ty země a ta území, která nejvíce vyvážejí, eh, protože eh, se nám říká, že obnova ekonomiky právě vždycky je díky právě vývozům, exportům a je třeba tedy využít tyto nástroje pro obnovu. V žádném případě nesmíme se vzdávat našeho exportního potenciálu. Já jsem liberál z Katalánska a vlastně Katalánska Katalánsko znamená obrovské procento, 80% vývoz a e, je to, ten město představuje 30% našeho hrubého HDP, takže e, bychom neměli penalizovat ty nejlepší, kteří si vedou nejlépe. Dále, e, ještě um, bychom měli zavést větší transparentnost. Pane Trišet, eh, vy byste také měli i publikovat ty eh, eh, dialogy a ta jednání, která vede vaše banka, tak jak to dělají banky ve Spojených státech či jinde. Děkuji. Děkuji a nyní za zelené Pan Filip Lambert, prosím. Eh, děkuji, pane Triše, abych rád eh, hovořil francouzsky a protože chci, aby pan, Ran, pan Ren eh, dobře pochopil, co říkám, tak to provedu anglicky. Já bych rád, kdybychom se podívali dále. Máme obrovské neudržitelné schodky financí a jsou prostě neudržitelné. Dále nemůžeme ignorovat, že se nám prohlubuje sociální nerovnost. 16 Evropanů máme pod hranicí chudoby, to není malé číslo. 40 malých Španělů do 25 let je nezaměstnaných. To není nízké číslo a tak to bych mohl pokračovat. A dále nám eh, hrozí nedostatek zdrojů na boj proti klimatickým změnám a všechno to si žádá investice do infrastruktury, do vzdělávání, do výzkumu, inovací a tak dále. My se domníváme, že bychom měli opravdu zařadit jinou rychlost. Herman van Rompuy řekl po únorovém summitu, že potřebujeme mnohem eh, zvýšenou a prohloubenou koordinaci makroekonomické politiky. Ale co to znamená? Samozřejmě to znamená, pokud je o rozpočtové výdaje, že potřebujeme více peer review a více eh, kontroly ex ante. Řecko má 4% HDP na vojenské výdaje. Mají větší eh, letectvo než, než Německo. Jak je to možné, taková malá země a takto zbrojí? A když se podíváme na stránku výdajů, když se budeme zaměřovat pouze na výdaje, tak eh, to nebude stačit. Musíme se výrazně zaměřit také na koordinace daňových příjmů, protože eh, co musíme udělat? Musíme vyvážet eh, a přesunout pardon, daňové příjmy pouze ze zdanění příjmu jednotlivců na zdanění také kapitálu. Potřebujeme efektivní přispění v této věci, opravdu efektivní, to znamená například CCCTB, vykaznictví podle zemí a tak dále. Potřebujeme zavést eh, uhlíkovou daň, daň z finančních transakcí, tak, aby došlo ke změně chování, tak, abychom zajistili příjmy pro rozpočet. A toho nedosáhneme, pokud pouze požádáme země, aby prováděly koordinaci své politiky, potřebujeme hlubší integraci. Pokud nepůjdeme touto cestou, naše vlády nedokáží sladit potřebu vyváženého rozpočtu a sociálních a jiných investic. Kolegové, proto se domnívám, že Evropa stojí na křižovatce. Máme na vybranou mezi vyšší mírou integrace, nikoli pouze koordinace, a úpadkem. Ponaučení, které vyvozuje z kodaňské konference, nejenom, že nám utekla dohoda o klimatu, ale že Evropa eh, se ukázalo je nerelevantní, pokud nehraje dohromady trávíme příliš mnoho času koordinací a příliš málo společnými kroky, čili tolik ode mne do této diskuse. Děkuji. Děkuji, kolegové. Paní Kay Swinburne za evropské konzervatisty a reformátory, prosím. Děkuji. Já jsem ze státu, jež nepatří do eurozóny a nevím, zda kolegové budou chtít vyslechnout můj názor. V současné době mnozí budou tvrdit, že problém eurozóny by si měla eurozóna vyřešit sama a její členové. Ale euro není izolované. Je součástí globálních trhů a e, utrpělo vlivem krizem, jak, krizí jako všichni. My v dobrých letech eh, určitým způsobem hospodaříme a to má vliv na ty chudé roky. Jak už mnozí řekli, eh, je jasné, že Německo je v úplně jiném druhu krize než Řecko a právě přístup k šetření a utrácení je jiný a eh, pokud se snažíme smířit a sjednotit úplně jiné přístupy k finanční politice, tak se pak s tím musí počítat. My rovněž ve Velké Británii jsme neustále stále jenom utráceli v těch tučných letech, půjčovali jsme bez konce, jako kdyby ta dobrá doba měla trvat na věky. Um, Dokonce minulý týden jsem před jedním z výborů objevil politik, jež mu tvrdil, že můžou vyčarovat peníze. Ale bohužel to, co se ve veřejných výdajích utrácí, neje, není odnikud, jde to z kapes daňových poplatníků a Německo jde správnou cestou pobídek, aby stimulovalo eh, soukromý sektor a díky tomu veřejný sektor byl schopen v krizi účinně jednat, vykoupit banky a nyní musí soukromý sektor tyto chybějící peníze doplnit. Eh, tvrdě pracující plátci, eh, kteří platí daně, eh, musí eh, dávat své daně na to, aby střední a malé podniky mohly znovu začít fungovat, aby vytvořili zdravý soukromý sektor, sektor abychom své země dostali z krize. Všechny země, u nichž fungovala neudržitelná fiskální politika, stejně jako moje země, si musí uvědomit, že změny jsou nevyhnutelné. Děkuji. Nikolaos Salavrakos. Pan předseda se omlouvá Jürgen Klite za GUE NGL. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, kolegyně, já bych rád využil této příležitosti, abych ještě jednou Eh, pohlédl na Řecko. A to proto, že se domnívám, že krize o Řecku vypovídá mnohé o stavu, v němž se nachází celá eurozóna. Ale ještě eh, komentář k tomu, co nedávno prohlásila Angela Merkelová, že v nejhorším případě bude Řecko eh, z eurozóny vyloučeno. Moje politická skupina GUE to považuje za zcela absurdní návrh. Pokud bychom to měli myslet vážně, tak nemůžeme zároveň říkat, že budeme s tou krizí něco dělat. To nemůžeme členskou zemi takhle jenom vyloučit. To by bylo vlastně i prohlášení o bankroku a rovněž eh, hluboká eh, rána do srdce finanční hospodářství. Bylo by to rovněž drzost, mm, pokus vykoupit se od eh, spekulantů a řekům by to nepomohlo, ať už jsou to důchodci, zaměstnanci, mládež. Rovněž Portugalsko najednou bylo sníženo, rating Portugalska se právě snížil. Ve všech těchto zemích se eh, nevysvětlí těmto lidem, že oni musí platit za tu krizi. Na druhé straně eh, tito daňoví poplatníci svými daněmi vykupovali a podpořili banky, když jim bylo nejhůř. Tak to prostě nejde. Kritika Řecka je oprávněna. Zároveň však eh, my vidíme, že se tam mnohé musí udělat. Přes tuto oprávněnost tato krize není něčím, za co si Řecko odpovídá samo. Finančně politická rozhodnutí v eurozóně eh, byla eh, jakoby předána ehm, Evropské centrální bance neodpovídají konkrétním podmínkám národní hospodářství. A například to, co se děje v Německu, tak dostává Řecko na kolena. Eh, krize je vlastně krizí celého evropského hospodářství, politiky hospodářské soutěže, já to tady zhrnu, my žádáme, aby e, byl zrušen zákaz finanční pomoci jedné zemi druhé v rámci eurozóny. zóny. Měli bychom mít možnost e, jako Federal Service americký mít možnost e, si pomáhat. To jsou naše požadavky. Já už se dostávám na konec. Dobrá. Tisztelt biztos úr, tisztelt elnök úr, engedelmükkel átveszem az elnök úrtól. A nyní já předávám, přebírám předsednictví eh, v tomto grémiu. Budu mluvit maďarsky a dalším řečníkem na jednu minutu pan Nikola Salavra. Είναι γενέθλια μέρα της Ευρώπης και της Ελλάδας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 víc dováželo, než e, že by státy víc dovážely, než vyváží, protože to povede k nerovnováze a zároveň musíme bojovat se spekulanty. Prosím, respektujte svou řečnickou dobu. Další řečník. Já si myslím, že kolegové chtějí hlasovat a zároveň se tady rozčilujeme, když se nedodržuje řečnická doba. Máte pravdu. Seznam řečníků je velice dlouhý, proto bych prosil, aby se všichni drželi své řečnické doby a nyní pan Hans Peter Martin. Eh, děkuji, pane eh, předsedo, pane guvernére. Klobouk dolů za to, co se vám podařilo za posledních pár let. Zároveň však i vy určitě pocitujete, jak v současné době stovky miliony lidí zadržují dech, protože mají strach strach z toho, co ta generace neočekávala, totiž z toho, co se stane s eurem. E, my máme e, obchody, jež se snaží e, Eh, jež se snaží navodit rovnováhu pouze političtí masochisté, vám budou přát hodně štěstí, vy se snažíte pumpovat do trhu linkvivitu, ale já jako Rakušan vás eh, varuji před tím, abyste Němce eh, byl po hlavě. Právě Německo je zdrojem stability, nesmíte je trestat, protože se snažili udělat, co můžou. Nemůžete odměňovat ty, jež utráceli, žili nezřízeně a nedrželi se zásad. Děkuji panu Martinovi. Nyní pan Balc na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo, jako stínový zpravodaj frakce EPP za tu výroční zprávu z roku 2008. Jsem s předloženou zprávou velice spokojen, zejména díky dobré a úzké spolupráci eh, s panem Skiklonou a s panem Tremozou z ALDE. Podle mého názoru vznikl tedy velice vyvážený komentář k výroční zprávě eh, Evropské centrální banky. Pan guvernér Triše a pan komisař Ren na to nahlížejí taktéž. Ta první krize roku 2008 postavila banku přes zejména těžký úkol a z mého pohledu se s tím banka vypořádala velice dobře a jednala obezřetně. Zpráva pana Skikluny to rovněž dobře zračí. Zároveň se však domnívám, že situace eh, Evropské centrální banky není jednoduchá a do budoucna tomu nebude ani jinak. Za prvé je krize daleko od toho, aby byla překonána a za druhé ty eh, plánovaná regulační opatření budou velkou výzvou pro vaši banku. Ale já se domnívám, že je důležité, aby právě v tom nejbližším období se zasazovala banka dále o stabilitu v eurozóně, aby byla takovou vlajkovou lodí na tom rozbouřeném moři, která ne s, bude plout stále svou cestou a bude tím ostrukem stability. Eh, ten politický dialog, o něm jste se zmínil, pan guvernér, zároveň však musíme eh, střežit nezávislost té banky, zejména z důvodu eh, vašich budoucích vztahů s tou Evropskou radou ESRB. E tam se určitě budete angažovat, ale do budoucna by to mohlo posílit uh, Eh, schopnost eh, vydávání opatření, eh, schopnost obohacení kritérií a v nejbližších letech bychom nesměli tuto záležitost ztrácet ze zřetele. Děkuji panu Balci a další Gianni Pitella na dvě minuty. Děkuji pane předsedo, pane guvernére Trišete, pane komisaři, Eh, zde eh, situace je velice vážná. To bylo velice přesně zde popsáno a nyní se musíme zaměřit na terapii První bod této terapie musí být evropské hospodářské řízení, protože to nám pořád chybí a bez toho ekonomika neroste a e, e, třeba Řecko potřebuje pomoc, e, a protože jinak to může mít efekt domina na ostatní ekonomiky v Evropě, především na ty, které mají nízkou úroveň konkurenceschopnosti a vysoké zadlužení. Takové evropské vedení ekonomiky musí plnit tři tři cíle. Růst, potom finanční nástroje, které budou adekvátní pro tento růst a za třetí musíme mít politiku pro nalehavé urgentní situace. To jsme dnes dopoledne slyšeli, které hodně chválili všichni zde euro. Samozřejmě já souhlasím, ale proč eh, eh, nebrát euro jako měnu, která nejenom bojuje proti inflaci, ale která také nám bude zabezpečovat, zajišťovat větší likviditu, proto abychom mohli eh, mít obrovské investiční eh, programy, které právě budeme moci mít díky euru. A já eh, zde tedy mám na mysli různé Ehm, instituce, které třeba tak působí, jako je měnový fond a takové podobné řešení by i zde bylo rozumné. Chci říci jasně, že zde v této fázi asi nemá smysl nějak ehm, pořád ehm, mít tedy takovou Evropu, která bude zbabělá, která se bude žet stranou vzadu. Ne, musí být odvážná, Děkuji panu Pitelovi. Další paní Sean Bowles, dvě minuty. Pane předsedo, pane komisaři, kolegové, eh, měli jsme tady předsedy ECB, euroskupiny i místo předsedu i eh, kandidáta. Všichni souhlasíme, že silnější dozor nad členskými státy, přesné statistiky a systém včasné intervence jsou klíčové požadavky. E, na tomto už se začalo pracovat, auditní uprávnění pro Eurostat rovněž a e, posílené pravomoci ještě tomu napomohou. Ale máme tady klíčové indikátory Eh, jež eh, budou rovněž potřebné eh, lepší fiskální koordinace napojená na ekonomickou stabilitu jednou možností. To už bylo odzkoušeno. Vzpomínáte si na rozpor v roce 2001, když ECOFIN varoval E, Irsko při fiskálním přebytku. Tedy už jsme se poučili. E, přebytek a e, nějaká regulace je ještě těžší než u schodku. A stejně tak jako finanční trhy, když si s tím neporadí, tak výsledkem je krize. K nerovnováze mezi členskými státy bychom se měli soustředit na mm, chybějící soutěživost nebo soutěž a to, že někdo se nezabývá strukturními reformami, reformou důchodovou včetně. Ani to eh, nevede eh, k schodku nutně. A tak, jak řekl pan Skikluna, eh, to, že ECB poskytovalo likviditu, bylo výborným prostředkem, jak eh, s krizí zacházet, ale často banky to pak nepředávaly dál a investovali si pro vlastní prospěch. A musím říct, že dokonce něco bylo recirkulováno v rámci REPA eh, znovu centrální bance a něco i z toho pak bylo eh, důvodem, proč si někdo vyplatil prémii. Proto si myslím, že by měla být být u bank zkoumána kapitálová přiměřenost k určitým datům. Děkuji. A další pan Michail Tremopoulos, dvě a půl minuty. Děkuji, pane předsedající. Nejprve bych rád řekl, že je to důležitá zpráva. A jde o dobrý kompromis mezi různými myšlenkovými proudy v Evropském parlamentu protože se tady zmiňuje také problematika sociální soudržnosti, která nebyla vždy zmiňována. A musíme říci, že eh, globálně v politice Evropské unie dochází k velkému posunu. Teď hovoříme o roce 2009 a v roce 2010 jsme konstatovali výrazný posun, výrazný vývoj, zejména pokud je o moji zemi Řecko. Jaké z toho můžeme vyvodit závěry? Jednakže že nad rámec měnové unie potřebujeme také politickou a hospodářskou unii, jak už to tady zaznělo. Evropa musí mít k dispozici minimální eh, záchranou síť pro sociální soudržnost. A to vyplývá z toho, co tady bylo řečeno ohledně Řecka. Ale chci potrhnout, že produktivita Řecka nebyla o mnoho nižší, než je průměr 27. Eh, potvrzují to i údaje Eurostatu. Pro rok 2007 a 2008 jsou měli cirka 85 průměru. Eh, prohlubování eh, deficitu a zadluženosti v uplynulých letech v Řecku bylo výsledkem poklesu příjmů také poklesu příjmu ze zahraničí, například zámořní dopravy, cestovního ruchu a tak dále. A také samozřejmě docházelo k založení kvůli zvyšování eh, veřejných výdajů. Docházelo k plýtvání, měli jsme příliš mnoho zaměstnanců ve veřejném sektoru, nebo máme, to vše se musí změnit. A musíme se především zaměřit nyní na tu sociální ochranu. Musíme zabránit tomu, aby byly nejvíce zasaženy příjmy těch nejchudších. Eh, je třeba eh, seškrtat výdaje na různé vybavení, na materiálové a je třeba zejména mít opět kontrolu nad příjmy, které se výrazně propadly. A je třeba, aby ti, kteří jsou na hranici chudoby, nespadli pod ní. Není v Bruselu probíhá summit který by to také měl řešit. A je důležité, že zpráva pana Gigulda signalizuje, že je třeba malinko pozměnit náš přístup paktu stability. V každém případě k čemu bychom se určitě měli vyhnout, je obracet se na Mezinárodní měnový fond, protože pak by to oslabilo důvěru. Děkuji. Pan Peter van Dalen za EKR. Voorzitter, terecht gingen de heren Reen en Trichet in op de Pane předsedo, pánové Ren a Triše se pustili do tématu a e, řecká situace v eurozóně je ošemetná. Podle mě je určité řešení v rukou Mezinárodního měnového fondu dnes ze dne na den a právě dnes se domnívám, že s tou správnou organizací je Mezinárodní měnový fond, který by měl pomoct Řecku z finanční krize. Pokud k tomu nedojde, tak se bude muset tvrdě rozhodovat. Ty země, které se nedrží pravidel hry v eurozóně, musí z eurozóny ven a musíme se z toho poučit. Tím, že Řecko přistupovalo eh, k eurozóně nezodpovědně, eh, tak to byla jako delfická um, a předpo, Tírna. Um, a eh, pokud by se vlády jiných eurostátů měly ten problém mm, řešit, tak celá věc stojí na hlavě. Tady to, že někdo přichází s nepřesnými čísly, tak pak ho neopravňuje k tomu, aby poukazoval prstem na někoho jiného. Mě by zajímalo, pane Réne a pane Triše, věděli vy jste, že eh, číselní údaje které, s kterým, které Řecko předložilo při vstupu do eurozóny, eh, byla nepřesná a pokud byste to nevěděli, tak měli jste to vědět. Děkuji a nyní na jednu minutu Karalampos Angurakis, prosím. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych dnes, tedy 25. března, popřát vše nejlepší mým spoluobčanům, protože tato krize má eh, velice neblahé důsledky pro evropské občany. A e, zde e, já bych řekl, že to je skutečný terorismus, který se páchá na zaměstnancích, jejichž základní práva jsou pošlapávána a to proto, aby se zvýšily příjmy velkého kapitálu. Je to proti sociální politika, kterou vede Evropská unie. Od svého založení. Eh, se eh, neustále snižují příjmy a důchody a to má své důsledky na lidi. Eh, Evropská Unie eh, eh, sice hovoří, že dělá hodně pro zaměstnance, ale spíše pro eh, banky a pro firmy a teď za to platí běžní lidé. Proto je třeba posílit boj proti imperialismu, bojovat za práva zaměstnanců a vítězství socialismu. Děkuji panu Arkonakisovi a další na jednu minutu pan Jeffrey Godfrey Bloom, prosím pane předsedající, zdá se, že já žiju v nějakém paralelním světě, když poslouchám o úspěchu eura. Zkusme se dostat na chvilku alespoň zpátky na zem. Nezaměstnanost mezi mládeží na e, Iberském poloostrově a v mnoha evropských zemích je chronická a už několik let dosahuje 30-40%. Je to absolutně absolutní selhání HDP eh, mimo Evropskou unii, například eh, v Asii a eh, Tichomoří, přesahuje HDP Evropské unie a to značně. Euro vůbec není úspěch, vysloveně se rozpadá před našima očima. Podívejme se na pár základních údajů. Nemáme toho, jež by půjčil jako poslední záchranu. Proto se nám teď vše hroutí. Ono by to ani nebylo možné, když se snažíme um, tuto měnu nějakým způsobem řídit. Nemáme koordinovanou fiskální politiky, což je vlastně um, takovým odsudkem k zániku a už se to děje. A ještě připomenu o něčem. Um, dva druhy lidí. Jednak ti, jež vytvářejí blahobyt, jež eh, chodí a eh, něco dělají a pak jsou ti, kteří to utrácejí, to, což jsou byrokraté a je nás příliš. My jsme ta opice, jež sedí na zádech tomu hospodářství a pokud neskončíme, nezačneme osekávat byrokracii, tak to bude pořád horší. Děkuji, eh, pane Blum. Další na minutu a půl Corneliu Vadim Tudor, prosím. Mikrofon, please. Mikrofon, prosím. Excuse me, sir. Mluvám se. Mm, pane předsedo, hlavní příčina této krize je mafie. A dovolte, abych vám dal pár eh, příkladů z Rumunska. A věřte mi, eh, prosím, mm, a je to i eh, z literatury a já hovořím se znalostí věcí. Od roku 90 my jsme privatizovali, nezákonně jsme zprivatizovali asi 6 tisíc podniků, asi 700 miliard euro, to byla hodnota. Bohužel eh, do posud jsme vymohli pouze 7 miliard, to znamená 1% z té hodnoty a ve většině případů ani se nedalo hovořit o privatizaci, ale o eh, přechodu vlastnictví ze státu na jiné subjekty, dokonce na jiné státy státy, to je jiný typ znárodnění vlastně. Tady nejde o žádnou tržní ekonomiku, ale o právo džungle. A to platí pro většinu zemí na Balkáně. Lokální mafia, mafie se spojila s mezinárodní mafií a vytvořil se skutečný krim or, eh, kartel organizovaného zločinu. Hm. A to je vlastně eh, eh, teď eh, taková časovaná bomba, protože zde vidíme i v Řecko, jak tam se rozmáhá sociální hnutí a protesty a to se může přenést i do jiných zemí. Vlastně teď v 21. století my exportujeme bankroty a neúspěchy a my bychom měli tedy zdůraznit boj proti korupci. To je sice věc abstraktní, jak to vypadá, ale měli bychom bojovat proti těm skorumpovaným především v první řadě, protože mm, mm, Mm, ty důsledky na obyvatelstvo jsou tragické. Pokud eh, neskoncujeme s tímto, tak Evropská unie eh, vlastně se zhroutí jako domeček z karete. Ale je zde určitá naděje. V tomto důležitém okamžiku potřebujeme radikální řešení. Mafie nemůže být jenom pod kontrolou, musí být skutečně pohřbena. Děkuji za pozornost. A nyní pan Werner Lange. Pane předsedo, já bych nejdříve chtěl Eh, srdečně poděkovat panu guvernérovi Trišetovi za posledních šest let, kdy odvedl velice úspěšnou práci a samozřejmě děkuji i zpravodajům, že nám dali takto podnětné zprávy k přečtení. A chtěl bych říci panu komisaři Renovi, že má před sebou velice závažný úkol a já doufám, že komise konečně bude mít tu odvahu uh, prosadit a nahradit pakt o stabilitě a růstu novým aktuálnějším dokumentem. To nemohou zvládnout pouze eh, ministři financí. Ti už nás v minulosti zklamali. Musíte mít větší automatismus. My nepotřebujeme hospodářskou vládu ministru financí, potřebujeme automatický mechanismus, který dojde-li k porušení, tak podvedením komise a ECB automaticky spustím. A ještě dvě poznámky, jež se týkají k tomu, toho, co řekl pan e, guvernér Triše o eurozóně. Já vysloveně vítám, že jste poukázal na to, že potřebujeme být celosvětově konkurenceschopní. Nejde ani o to, zda si třeba, že země eurozóny konkurují mezi sebou, ale prosadíme se vůči Spojeným státům a Ázii. A další věc, že e, pokud nemáme eh, vyváženou platební bilanci, tak musíme eh, se pustit do jiné politiky než v současné době. A další věc, že země, eh, které mají i negativní obchodní schodek musí rovněž přistoupit k vytváření hodnot. To, že Německo nastartovalo něco i v dobách krize, je příkladem pro mnohé ostatní, ale i my ještě máme mnohé co dělat. Nepodceňujte to, ale kdo může zkusit trestat ty, jež už se trošičku dostávají z obtíží a začít eh, horem pádem pomáhat těm, kteří jsou úplně dole a nic nedělají. Tedy um, hodně odvahy komisi a děkuji ECB. Děkuji panu Langanovi. Další máme eh, paní Ani podimata na dvě minuty. Děkuji, pane předsedající. Já bych nejprve ráda poblahopřála oběma zpravodajům ke jejich vynikajícím výsledkům u tak citlivého tématu, za tak citlivých podmínek. Eh, nyní byl zahájen summit, eh, je to opravdu v kritickém okamžiku. A jsou velké spory o to, zda máme zavést evropský mechanismus, eh, který by fungoval v případě potřeby, jakožto ochrana pro ekonomiky, které by to potřebovaly a které by, který by zajistil stabilitu celé eurozóny se není pochyb o tom, že základní odpovědnost za tuto situaci nese Řecko, které to i přiznalo, ale jsou zde i jiné odpovědnosti, kolektivní odpovědnost. Evropská unie na toho mnoho, na, má mnoho eh, silných stránek, ale také slabin. Existuje měnová unie už 11 let a je pravda, že existuje Existují velké rozdíly v konkurenceschopnosti, jsou zde eh, nerovnosti mezi ekonomikami eurozóny, což není eh, slučitelné s důvěryhodností ani se stabilitou eurozóny. Spek- útoky spekulantů se týkaly zatím zejména Řecka, ale také se mění rating, změnil rating Portugalska a mohou na, být napadeny jiné země jako Itálie či Španělsko. Nikdo neví, co by potom následovalo. Tyto uh, útoky jasně ukázaly skutečnost. Pokud chceme být na výši, eh, dnešním výzvám, tak bez dalších odkladů musíme zavést nový model posílené koordinace ekonomiky, ekonomického řízení a správy, governance, tedy model, který by, vážení kolegové, pane Langene, respektoval pravidla paktu stability a růstu, ale který by zároveň mohl jít nad rámec prosté hospodářské koordinace mělo být o skutečnou koordinaci s dalšími dodatečnými kritérii, tak abychom dosahovali strategických cílů Evropské unie v oblasti zaměstnanosti a udržitelného rozvoje. Děkuji. Děkuji. Jako další má slovo pan Ole Schmidt na dvě minuty. Děkuji. Už deset let vidíme, že CBO obstál ve zkoušce, přežil turbulence, ale jsem přesvědčen, že už dnes vykonáme rozhodný krok k evropskému eh, řešení, ať už eh, s pomocí Mezinárodní měnového fondu nebo ne. A musíme jednat, jak řekl pan Trišek, kdyby se to nepovedlo, tak by to bylo hrozné. Eh, pane předsedo, ECB byla taková tvrz, na níž se mohli spolehnout, na jejíž ochranu eh, v těch rozbouřených dobách, v dobách krize. Bylo to opravdu eh, taková kotva nás všech Evropanů a týkalo se to i těch států, jež zatím v eurozóně nejsou. Um, ECB vytvořila stabilitu, rovněž vytvořila množství pracovních míst. Nezapomínejme na to. Ani v dobách krize Řecko i další státu, státy mají problémy. jež nesouvisí pouze s eurem. Zvyšovali své výdaje, nešetřili a to by nastalo e, nezávisle na tom, zda jsou členy eurozóny. Právě naopak, hospodářská krize by probíhala e, významně hůř, kdybychom euro neměli. Měli bychom tady devalvaci, e, více spekulací, populaci a měli bychom 20 různých měn, 20 různých problémů a já jsem prožil velice složité časy ve Švédsku. Ehm, důležité je, aby byla zpřísněna pravidla, jež se týkají rozpočtových deficitů. V nových státech máme velice vysoké deficity, potřebujeme silnější dohled a lepší koordinaci unijních politik, finančních politik. Taková finanční koordinace by měla fungovat tak, jak to slovo samo napovídá. A ještě bych chtěl říct pár slov o spekulaci. Někdy jsou státy, e, vůči nímž se spekuluje, a my jsme to v 90. letech ve Švédsku sami zažili, Eh, pokud se tam podaří obstát, tak máme určitý důkaz toho, že jsme vykonali dobrá opatření. Eh, když pan Soros přistoupil ke spekulacím, tak jsme se dali do toho, abychom eh, jednali preventivně a podařilo se nám to a musíme jednat stejně tak. A nyní pan Čarnecky na jednu minutu. Pane předsedo, pane komisaři, pane guvernéry, já se budu snažit vyhnout takovému militárnímu jazyku. Nebudu sahat k vojenské metaforice v bankovním systému. Já jsem představitelem vlastně jediné politické skupiny v tom parlamentu, kde právě většina delegací pochází ze zemí mimo um, eurozónu, tedy můj, moje hledisko bude jiné. Číslo 36. To je číslo, o němž se domnívám, že zhrnuje to, co zde řekl pan Triše, totiž tolik europoslanců bylo přítomno a naslouchalo jeho slovům. Znamená to, že jsme líní? Ne, nikoliv. To znamená, že eh, tak opravdu nejsou naši poslanci přesvědčeni, že Evropská centrální banka může eh, naši krizi vyřešit. Pan komisař Rehn řekl, že eurozóna je hodnota sama o sobě, ale následně prohlásil, že máme krizi v Řecku. To je přece protiklad. Řecko má e, tuto situaci, protože se příliš brzy snažilo dostat do té zóny stability. Děkuji paní Černeckému a nyní pan Nikolas Kantis Děkuji, pane předsedající. Já souhlasím s kolegy, kteří uvedli, že krize ještě neskončila. Hospodářská situace v řadě zemí je vážná. Nezaměstnanost narůstá v řadě zemí. Opatření, která byla přijata, abychom čelili eh, deficitu schodku, prohlubují krizi. Pane Trišete, pane Réne, jak to, že jste si nevšímali těch signálů, když krize vypukla, tak jste se schovávali za to, že každý má řešit své vlastní problémy. A teď nám tady znovu opakujete pořád to samé. Uřídit deficit, v nás disciplínu, pak stability a růstu. Ale problémem Řecka nebylo, že by nemělo přístup k dobrým financím, jak víte. Řecko se stalo se stalo obětí spekulantů. Ale je třeba také eh, si všímat toho, jaké jsou mezery v EMU. Eh, e Já si myslím, že je nutné změnit pakt stability. Je třeba trvat na tom, aby byl prováděn zejména pokud trváme na tom, aby byl prováděn v době recese, tak je, samozřejmě nutně to má za následek, že se prohloubí eh, nerovnosti a divergence regionální, hospodářské se prohloubí nezaměstnanost a že bude růst nula. Děkuji a nyní pan Bender. Pan Bender na dvě minuty. Děkuji, pane předsedající. Situace v Řecku a v eurozóně obecně je složitá. Finanční pomoc Řecku musí přijít od mez... musí přijít od Mezinárodního měnového fondu, který řekl, že je v pozici Řecku pomoci Eh, bylo by možné založit si vlastní měnový fond, ale jak vidíme, jsou s tím politické problémy. To všem neznamená, že bychom nemohli ustavit nějaký typ nového eh, orgánu. Eh, samozřejmě, tak aby se Řecko tady nemuselo obracet na MMF, měli bychom být k sobě navzájem humánním, zda MMF je ta správná volba. Je třeba provádět opravdu seriózně, pak stability a růstu je třeba nutit lidi k tomu, aby hráli podle pravidel. Eurostat Eh, musí provádět eh, řádnou kontrolu eh, čísel, rozpočtových čísel evropských, oh, pardon, členských zemí. Děkuji a další pan Segedy. Děkuji, pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové. Zpráva má vážné nedostatky, protože ti, jež jsou odpovědní, nejsou jmenováni v Evropě ohledně hospodářské krize tu nevyřešíme, nebudeme ji jmenovat, kdo za ní odpovídá. Řekněme si otevřeně, že hospodářskou krizi nevyvolali zaměstnanci, pracující, ale banky, mezinárodní um, instituce, finanční instituce, které do uh, smutného konce všechny vykořišťovaly. V Maďarsku, pokud nějaká nadnárodní firma chce získat sídlo, tak používá různé metody, tak, aby dostala od obce pozemek, aniž by za ně musela platit, vše se dělá pod rukou, lidem se zakazuje zakládání odboru. To vše vede k tomu, že máme v Evropě krizi zaměstnanců a řešení hospodářské krize to může nastat až pokud banky se budou chodat jinak a opravdu pomohou. Děkuji. Jako další na dvě minuty eh, Garcia Margajo. Zdá se, že zde není přítomen, tak máme Sanchez Presto na dvě minuty. Pane předsedo, toto je nejhorší krize po několik desetiletí a proto je tak důležité budovat ten mm, náš komunitární projekt a ty e, e sapramové hypotéky a pát Lehman Brothers. To vedlo k tomu, že v Evropě nám kleslo HDP o 4% v roce 2009 a více než 30 milionů nezaměstnaných, zhoršení e, veřejných financí a e, zadluženost větší než 80% HDP. Centrální banka byla zásadní pro likviditu v systému, využila různé nekonvenční mechanismy, tak abychom eh, mohli půjčovat, eh, poskytovat úvěry a abychom mohli spolu, v tomto spolupracovat i s hlavními měnovými institucemi. Teď došlo k takovému mírnému oživení, ale eh, proto ještě bychom měli přispívat k tomu uvěrování tak, abychom náhodou příliš urychleně nestáhli tato opatření, což by znamenalo opět prohloubení krize. Krize nám ukázala, že musíme posílit měnové hospodářské pilíře, které jsou zásadní pro měnovou politiku politiku. Musíme eh, dohlížet nad vývojem hlavních finančních aktiv, tak abychom garantovali cenovou stabilitu a stabilitu ekonomiky. V členských státech nyní jsou nadměrné deficity a proto je třeba skonsolidovat především veřejné finance, což je základní úkol a je třeba to provádět koordinovaným, inteligentním způsobem, tak abychom i mohli to, a je třeba to doprovázet různými reformami, investicemi, tak abychom zajistili eh, udržitelný růst a zaměstnanost. A pouze se, e, a samozřejmě takto e, to bude jiné. Je třeba řešit i globální nerovnováhu. Zde Evropská unie v zásadě byla vyrovnaná, ale e, musí posílit svoji mezinárodní konkurenceschopnost, e, svoji mezinárodní pozici, tak abychom byli schopni konkurovat globálně. A to uděláme pouze, pokud interně posílíme naši ekonomiku, pokud zlepšíme naši platební bilanci i v rámci eurozóny. A e, Řecko je odvážné, proto je třeba je jasně podpořit. Je to otázka společného zájmu, zde, protože taková nejistota ta poškodí všechny v Evropě. Subsidiarita, solidarita, to jsou dvě tváře evropské měny. Eh, měna, eh, Evropa, evropská měna je více než diviza. Eh, to je náš společný osud. Já to opakuji tedy ve španělštině, jeden z hlavních jazyků a Evropské unie a mohl bych to říci i řecky. A nyní pan Gallagher krize měla negativní dopad na členské státy v celé Evropské unii. Um, vypůjční úvěrové sazby šly nahoru a bohužel trpí tím zejména mladí lidé. Veřejné finance v mnohých členských státech byly touto krizí oslabeny a jsou oslabeny a proto se musíme nějakým způsobem jednat a v letech 2008-2009 přistoupila irská vláda k velik, k zásadním krokům a snaží se uh, ustálit deficit na 14% a nyní už se ho, jej podařilo stabilizovat na 11,6% na rok 2010 se s tím počítá. Um, rovněž to bylo oceněno mezinárodními trhy od posledního rozpočtu v uh, prosinci loňského roku náklad na um, půjčky se stabilizoval a e, Výbor pro e, hospodářské a monetární záležitosti chválil e, opatření irské vlády. V mnoha ohledech Irsko předčí mnohé jiné státy v těch fiskálních krocích. Jak Spojené státy, tak Spojené království mají deficit přes 10% a teprve budou muset přistoupit krokám, ke krokům, jež zrovnováží hospodářství. Irsko stále ještě je dobrým, eh, dobrou zemí pro podnikání, máme eh, dobrá opatření a udržíme si 12,5% deficit. Děkuji a nyní minuta pan Zbigněv Žobro. Prosím. Pane předsedo ta krize, jež postihla eurozónu, poukazuje na to, jak ohroženy mohou být hospodářské projekty, jež nejsou vedeny hlavně hospodářskými motivy, ale spíše e, jsou e, motivovány ideologicky, zejména e, zohledníme-li různé hospodářské podmínky v různých zemích a musíme se tázat, zda určité státy opravdu měly k eurozóně v určitém okamžiku přistoupit. Ten projekt eurozóny eh, byl politickým projektem, snažil se urychlit evropskou integraci, než aby byl veden eh, čistě hospodářsky. Proto dnes evropští daňoví poplatníci možná na to v mnohých zemích doplatí dětí a my se z toho musíme poučit do budoucna. Eurozóna není odpovědí na um, přes přílišnou zadluženost, eh, finanční neodpovědnost či hospodářské plítvání. To se musí vyřešit vždy v tom státě, který se takto chová. Děkuji. Děkuji panu Žobro. A další je paní Marie Christine Veržia, prosím. Euh, Milí kolegové, já jsem si přečetla tuto zprávu s určitým údivem a dnes dopoledne, co jsem slyšela, tak to jenom podpořilo toto mínění až na některé výjimky, vždycky jde o e, rozpočtové restrikce a o e, pakt stability, e, který již ani neřeší tato kritéria, protože hodně říká, že je třeba mít ekonomickou vládu, ekonomické řízení. Ano, ale je třeba, abychom zvládli nejenom ekonomiku, ale i sociální politiku a je třeba tedy intervenovat. I Řecko nám to ukázalo, jak to je. Německo klade velké nároky ve Spojených státech, e, tam e, se přímo intervenuje ze státu a odkupují se ty pokladní poukázky státní. A zde Eh, eh, vidíme, že eh, například u Řecka, že to jsou vždycky ti sami, kteří za to platí. Důchodci, zaměstnanci, pracovníci a vlastně oni byli obětí finanční spekulace. Tady nejde o reformy, které potřebujeme. My potřebujeme jinou Evropu, ekonomickou, sociální, která bude sloužit všem a ne jenom pár vyvoleným. Děkuji. Jaroslav Paška na minutu, prosím. Zpráva o výročním hospodaření eurozóny za rok 2009 a o veřejných financích podrobně analyzuje hospodaření Evropské unie v době světové finanční a hospodářské krize. Pokles hospodářské výkonnosti jednotlivých zemí Evropské unie vedl k výraznému zvyšování nezaměstnanosti a nárůstu zadluženosti evropských zemí. Míra dopadu krize na jednotlivé země byla různá. A i opatření, kterými se jednotlivé země bránily, se navzájem lišily. Navzdory snaze orgánu Evropské unie přijímat koordinované koordinovaná a solidární opatření se v některých zemích ukázalo, že populistické vládnutí bez náležité odpovědnosti za zprávu veřejných financí vede do záhuby. I proto se Evropská unie jako celek ve srovnání s jinými Eh, hospodářskými centry srovnatelnými, jako je USA, Čína, Japonsko, Indie, eh, hůře vyrovnávala z dopady krize. Ukázalo se, že evropské hospodářské prostředí jako celé je sice různorodé, rozsáhle regulované, ale ve srovnání s konkurenčními ekonomikami, ekonomikami velmi těžkopádné. Proto se musíme v nadcházejícím období v rámci úsilí o konsolidaci veřejných financí eurozóny snažit také o restrukturalizaci a výrazné zjednodušení pravidel vnitřního prostředí, vnitřního trhu. Je třeba si uvědomit, že jedině produkční sféra, sféra produkce generuje prostředky, ze kterých žije celá společnost. Jako další pan Eniko Dury na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo, kolegyně, kolegové, paní Dury. Rok 2008 byl rokem, kdy jsme se um, nacházejí ve velice ošemetné situaci, obrovské rozpočtové problémy. 25. září se krize rozšířila i na Evropu. Jednalo se o obrovskou finanční krizi a výsledkem nedostatku důvěru se vůbec přestalo půjčovat. ECB reagovala velice rychle na tu této krizi, ale bohužel nesmíme zapomínat, že přece jenom u té analýzy narážíme na vážný problém. U zemí, jež nejsou součástí eurozóny, máme co dočinění k diskriminaci, protože tam docházelo k určitému systémovému rozporu a Evropská centrální banka se snažila sice dát dispozici likviditu, ale nebyla bez záruk dána k dispozici nečlenům eurozóny, tedy švédské, dánské banky dostaly eh, tyto prostředky bez eh, záruk, maďarské a jiné banky musely poskytnout záruky. Tady si myslím, že tato politika ECB přispěla k nejistotě na trhu a postižené země se pak ocitly v ještě horším situaci. My nyní pracujeme v Evropském výboru pro systémová rizika, abychom tuto E, nerovnováhu napravili. Zatím je tomu tak, že nesmí docházet k takové diskriminaci. Já bych tuto myšlenku chtěla posunout dál. Když budeme mít ten výbor ESRB, tak ten by měl spolupracovat s ECB. Tam bude ECB sehrávat vež, v, důležitou roli. Tam musíme zároveň zaručit, aby země, e, jež jsou členy eurozóny a země jiné unijní země, jež ne nejsou členy eurozóny, musí mít stejné eh, slovo, stejnou váhu hlasu. Pokud se my nebudeme smět ozvat proti diskriminaci v dobách krize, tak to povede v praxi, že ta diskriminace začne být běžná. To nesmíme připustit, aby duch eh, smlouvy eh, byl tímto narušen. A děkuji. A další pan George Sabin Kutas na dvě minuty. Děkuji mnohokrát, pane předsedající. Vážení kolegové, vážené kolegyně. Jádrem zprávy o ECB jsou výjimečná opatření, která ECB musela přijmout v kontextu krize. A v této souvislosti se domnívám, že bylo vhodné, že Evropská centrální banka poskytla více likvidity eh, bankám eurozóny, ale nesmíme zapomínat na skutečnost, že členské země eh, mimo eurozónu byly také vážně zasaženy krizí. A intervence ze strany ECB směrem do těchto zemí je také potřebná. Narůstají rozpočtové schodky, zadluženost, vzrůstá nezaměstnanost mezi mladými. To jsou charakteristiky dnes většiny zemí EU. Pak stability a růstu prochází krizi identity, ztrácí důvěryhodnost, a efektivní provádění o principu začíná být nemožné. E, myslím, že potřebujeme méně automaticity a uniformity, jednotnosti v provádění paktu stability. Musíme zohlednit situaci v každé členské zemi a daleko více klást důraz na e, dlouhodobou trvalou udržitelnost veřejných financí a snižování jeho, jejich schodku. Eh, cílem musí být prevence. Chtěli jsme eh, multilaterální dohled nad vývojem rozpočtu, eh, systémem včasného varování. Ve zprávě pana Skikuny si myslím, že je důležité, že je třeba skutečně vytvořit ten Evropský výbor pro systémová rizika, který by mohl včas varovat před systémovým rizikem a před nerovnováhou na finančních trzích. Tato finanční a hospodářská krize musí vyústit k rychle vyjasnění mechanismu, mechanismu podpory a také posílení nástrojů pro koordinaci činnosti členských zemí a jít směrem ke společné hospodářské správě a řízení. Eh, hlavním ponaučením z této krize, že potřebujeme větší fiskální stabilitu a více dohledu nad hospodářstvím, tak abychom uchovali rozpočtovou rovnováhu. Děkuji a nyní pan Robert Zíle na jednu minutu. V prosinci loňského roku ve Štrasburku řekl pan Almunia, tehdejší komisař pro finance, že pokud nedojde k ničemu výjimečnému, tak v roce 2011 bude moci Eston Estonsko se připojit k eurozóně, ale mezi tím se hodně toho událo. Jednak v Estonsku, jednak v eurozóně. Estonsko je v současné době prakticky jedinou e, zemí EU, která splňuje matrická kritéria. Eh, pokud by Estonsko nebylo přijato do eurozóny, tak bychom tím komunikovali eh, zbytku světa, že eurozóna je na tom tak špatně, že nějaká malá země, i když si počíná dobře, do ní přijata nebude z jiných důvodů. Zatím jsou dveře zavřeny a co Lotyšsko? Jak se to bude řešit tam? Máme program Mezinárodního měnového fondu, máme náš směný kurz navěšený na kurz euro eh, snižujeme nezaměstnanost, snižujeme eh, rozpočtové schodky. Proč musíme držet vysoké směné kurzy, abychom splaceli eh, soukromé půjčky, jež byly v eurech přijaty. A nyní David Kaza. Děkuji, pane předsedo. Ano, rok 2008 byl velice důležitým rokem pro evropskou ekonomiku a rovněž pro celosvětovou. Tam bylo typické, že vládla nejistota o rozsahu krize a to se neustále zhoršovalo. Ta velká míra nejistoty byla charakteristická i pro doby, kdy se má ekonomická mm, Eh, ekonomika eh, znovu oživovat a my se ji snažíme pobízet. Z toho plyne, že ani pro ECB to nebyl jednoduchý rok, že se potýkala s celou řadou výzev. V roce 2008 zapojila ECB jiné centrální banky a snažila se koordinovat přístup k bankovnímu sektoru tím, že mu nabízela mnoho krátkodobé likvidity. Ehm, tento přístup se ukázal jako výzev výjimečně úspěšný. Já musím podpořit ty kolegy, jež z toho vyvozují, že eh, musíme pochválit ECB za její výkon. Rok 2008 byl zcela zásadní, průlomový a tady opravdu ECB prokázala, jak je eh, pro nás eh, cena. Rovněž já bych se chtěl připojit k těm, jež chtějí banky kritizovat za to, že nepředali tuto likviditu dál, že s ní nic neměli e, zákazníci bank. Mm, takže je to vyvážená zpráva, výborná zpráva. Gratuluji kolegům a panu Skikonovi. Děkuji. Panu Kazovi jako další paní Pervans Beres. Pane předsedo, eh, časová náhoda je taková, že nám to brání v tom, aby pan Jean-Claude Juncker také mohl přijít, jako obvykle. Jsme na to již zvyklí a lituji, že zde nemohu, nemůže být. Zde máme co dočinění s dvěmi výbornými zprávami a eh, my teď eh, hovoříme o nich v kritické době pro eurozónu. Pan Sikluna hovoří o různých mm, prvcích, o kterých je třeba diskutovat, především podmínky pro jmenování vašeho nástupce, pane Trišete, musí to být demokratické, potom hovoří o měnovém dialogu, to je další důležitý prvek, ale také i hovoří o samotném fungování centrální banky a její zprávě. Zpráva mm, našeho mm, přítele, pana Svena Gigolda, mm, zde to je na pana Réna, protože to se týká jeho portfolia především a nikoli portfolia centrální banky. Riziko, o které teď jde, pokud jde o fungování eurozóny, to je právě to, že by mohlo dojít k okleštění našeho sociálního modelu. Váš předchůdce, pan Almunia, ten e, předložil nám takovou bilanci desetiletého fungování eurozóny a tam byl jeden faktor, který byl absolutně okatý, jasný, flagrantní, a to je divergence mezi členskými státy, rozdíly mezi členskými státy eurozóny. A tak to prostě je. A i autor smlouvy a autor paktu stability to podhodnotil. A právě to musíme vzít do úvahy. A vzít do úvahy to ze dvou důvodů. Za prvé, abychom pochopili, že pakt stability samozřejmě eh, veřejné finance to je klíčová věc, ale to nestačí vzhledem k národním kompetencím. Členské státy eh, eh, mm, nemají to ve své povaze tedy spolupracovat, koordinovat se a ta, ta koordinace není dobrá a proto je třeba toto posilovat eh, a to potřebujeme. Potřebujeme zde tedy tu zázračnou hulku, která to udělá. A dále ekonomika eh, znamená i fiskální harmonizaci. To je něco, co eh, nelze obejít, ale vy vůbec o tom nehovoříte a my musíme velice odhodlaně právě pracovat směrem harmonizace daní z příjmu právnických osob. Děkuji. Děkuji a nyní na dvě minuty Sari Esaja, prosím. Děkuji, pane předsedající. Dopady finanční krize na veřejné finance působí obrovské problémy v řadě zemí a omezují míru pokrytí v oblasti sociálního zabezpečení. Musíme dbát, musíme věnovat velkou pozornost tomu, co se děje s našimi veřejnými financemi ve střednědobém výhledu. E, měli jsme pak stability a růstu, bohužel členské země neplnily jeho podmínky a proto došlo k takovým schodkům veřejných financí. Jádrem problému samozřejmě je naše hospodářská politika. A naším úkolem je nyní zlepšit situaci v oblasti zaměstnanosti. Naše politiky čekají některá velice složitá rozhodnutí. Musíme také vyvážit stránku příjmů a výdajů, musíme mít na paměti trvalou udržitelnost a samozřejmě, čím více bychom zvyšovali daně, tak potom v dlouhodobém výhledu máme základ pro dlouhodobý růst veřejných financí. Eh, samozřejmě existují rozdíly mezi členskými zeměmi a velké problémy například s tím, jak řešit penzijní systémy důchodové systémy. Musíme uplatnit strukturální opatření, tak abychom zajistili trvalou udržitelnost eh, systému důchodového zabezpečení a v krátkodobém výhledu potom bezprostředně musíme řešit eh, problém našich veřejných financí a prostě eh, dosáhnout vyváženého stavu. Mne by zajímalo, jak pan komisař Ren hodlá provádět koordinaci ekonomického rozhodování, hospodářského rozhodování v době hospodářské krize. Eh, jakým způsobem můžeme dostat pod kontrolu hospodářství členských zemí. Potřebujeme velice přísnou rozpočtovou politiku. Děkuji. Děkuji a nyní pan Ole Ludvíkson. Děkuji, pane předsedající. Já bych se rád zaměřil na tři body v té zprávě, kterou nyní projednáváme. Za prvé, vedeme diskusi o veřejných financích a jako bychom hovořili pouze o úsporách. Podle mého je důležité se zaměřit na to, jak zajistit růst a bojovat proti nezaměstnanosti. V nových členských zemích je nevyhnutelné krátit veřejné výdaje, ale zároveň je důležité, aby se zvýšily příjmy prostřednictvím hospodářského růstu, tím, že více lidí bude mít práce a platit daně. Líbí se mi, že pan Skikluna ve zprávě žádá větší transparentnost v oblasti financí. Já si myslím, že tady nás čeká ještě hodně práce. Transparentnost je určitá možnost, jak bojovat bojovat proti selhání na finančních trzích. Důležité je zaručit efektivitu a důvěryhodnost veřejných institucí mezi občany. To je zásadní. ECB by měla být lídrem v těchto věcech, měla být příkladem a zvyšovat transparentnost ve své práci. Vhodným prvním krokem by bylo zveřejňovat zápisy ze zasedání Rady guvernéru ECB. Potřebujeme transparentnost. To musí být základní princip při sestavování Evropské rady pro systémová rizika. Doporučení tohoto orgánu by byla velmi důležitá, měla být základem pro pozdější legislativu. Pan Gigold pak ve své zprávě zdůraznil, do jaké míry je důležité, abychom se v době krize zaměřovali i na životní prostředí a ochranu klimatu, protože v době finanční krize eh, nesmíme ustupovat a slevovat ze svých cílů v oblasti životního prostředí a orientace na životní prostředí. Je to dobrá cesta, jak podpořit hospodářské oživení, zaměřit se na ekologickou dopravu, na nové technologie. To jsou věci, které by eh, mohly přispět k vytvoření růstu a to udržitelného. Děkuji a není pan Frank Engel na dvě minuty přece do rok 2009 eh, to, bylo, eh, to byl rok, kdy euro se ukázalo jako nejvíce eh, užitečné, protože obstálo v té mm, krizi a ukázalo, že odolává inflaci a, a i přesto, že Eh, my jsme tedy byli ušetřeni těmto měnovým distorzím, ale na jak dlouho ještě to bude takto platit? Dnes hovoříme o eh, lepším, citlivějším eh, ekonomickém a měnovém řízení v Evropské unie, ale vlastně zde ty hm, Eh, zatím členské státy k tomu nepřispívají, proto je třeba apelovat na solidaritu a kvůli spekulacím vznikly problémy jako v Řecku, které je toho obětí. Solidarita znamená i soliditu, pevnost, eh, eh, je, i zde třeba je bojovat, o, bojovat proti těm dluhům z jednotlivých států, jako například Řecko. Ten stav tam znamená, že se ohrozila důvěra v euro a o, je zde menší důvěra ve stabilitu eurozóny. Proto mm, je třeba mít e, i evro, evropský koordinovaný trh obligací cených papírů, tak abychom, e, protože velice často ve stejném okamžiku skončí splatnost e, těch dluhů, státních dluhů v řadě států a to potom je problematické. Proto je třeba působit tak, jak to dělají třeba mezinárodně měnové instituce a euroskupina, euro, skupina by měla být členem G20 dvacítky proto. Je třeba ty, kteří chtějí vstoupit do eurozóny, tak je třeba přijmout nadšeně co nejrychleji a, a a tak, abychom měli silné eh, euro, které obstojí ve světě. Je třeba i vytvořit nezbytné eh, nástroje pro reálnou ekonomiku, skutečnou ekonomiku, koordinace rozpočtu a harmonizace fiskální a měnové politiky. Děkuji a jako další pan Šikěrsky na dvě minuty. Krize to je nemoc, která často má na, za výsledek to, že pokud se někdo uzdraví, tak je silnější a má lepší imunitu. Avšak někdy vede nemoc k různým komplikacím a dokonce celý organismus poškodí. Zamysleme se nad tím, jak jsme upadli do té nemoci, jež se jmenuje krize. Často jsme zanedbávali svůj organismus. Někdy však jsou příčiny e, zvenčí. Tady se často chovali spekulanti způsobem eh, tak takovým, jež narušoval trh, bez dozoru, nikdo je nehlídal a dokonce ani atypické situace nebyly postihovány. Finanční trhy byly dosud monitorovány eh, zejména státními institucemi, avšak globalizace vedla k tomu, že vznikl globální finanční trh, avšak adekvátní celosvětové monitorující a v našem případě evropských, eh, evropské instituce, jež by eh, měly nějaký dozor nad tím trhem, nevznikly. Vši, ti, jež spekulovali, se snaží dosáhnout zisku za každou cenu a krize, jež začala v roce 2008, tak už měla svého předchůdce. Krizi na potravinových trzích v roce 2007 a ještě předtím politickou krizi. Eh, situace v Evropské unii je vlastně hříchem proti všeobecně uznávaným zásadům zásadám pakty, paktu stability a růstu komise byla příliš jemná a některým státům dovolovala příliš jak ten stát říkal, mě může nějaká komise poučovat. Některé státy se chovaly jako malé děti a snažili se schovávat, ale integrace v tom e, nespočívá. Nyní se musí všichni přiznat ke svým chybám, informovat své občany, omluvit se jim a informovat je o tom, jak řádně z té krize půjdeme a dostaneme se s ní musíme vzít na sebe povinnost pomáhat těm nejslabším, eh, eh, podpořit země, jež krize zasáhla nejvíc, ale neuzdraví nás žádná vnější síla. Pan předseda přerušuje a nyní eh, pan Karas na dvě minuty. Dámy a pánové, pane předsedo, pane guvernére Triše, chtěl bych vám srdečně poděkovat nikoli pouze za uh, uplynulá léta, ale zejména za uplynulé týdny. Jste kompetentní, nezávislí, důslední. Vy a uh, vaše kolegium guvernéru jste opravdu drželi kotvu pevně v rukou v těch rozbořených eh, dobách. Pane komisaři Ren, to, co jste řekl v posledních dobách, nám dává důvod k naději, že i vy budete postupovat důsledně. Euro je taková stabilizační kotva, zejména v dobách krize. A musíme eh, se snažit eh, soustředit na to, co ten obraz vytváří. Ehm, jakým způsobem budeme analyzovat hlavní důvod problému v Řecku nebo v jiných zemích. Premiér Řecka zde v této sněmovně řekl jasně, euro není na vině, euro je součástí řešení, bez eura eh, nezvládneme eh, reálné cíle, neoslabujme se sami pokud e, někdo říká, že je pro něj euro ochranou, tak my to euro příliš nekritizujeme. A dále řeknu, e, Řecko nežebrá o peníze, jak bychom mohli vyvodit z titulku, novinových titulků. Bylo by dobré, kdyby někteří členové rady se neřídili e, vnitrostátním populismem, ale spolupracovali se všemi a hledali celoevropská řešení Řecko o peníze ani nežebrá a víme, že ani nesmí do, obdržet žádné dotace. Oni pouze chtějí pomoc v prosazování reform úsporných plánů. A i tady, jak komise, tak pan Triše zcela jasně řekli, svým třístupňovým plánem, že je to možné. Nikdo netvrdí, že to možné není a už se blížím k závěru. Máme měnovou unii, ale nemáme unii hospodářskou a k hospodářské unii by nám schází politická vůle všech členských států, koordinace rozpočtových politik, harmonizace v daňové oblasti a koordinace oblasti vzdělávání a hospodářské a sociální politiky. Tam se snažím apelovat na členské státy. Chceme, aby se o to zasazovali. Tou cestou musíme jít dále, rovněž v zájmu eura. Děkuji panu Karasovi a nyní máme paní Danusu Jazlověckou na dvě minuty. Děkuji pane předsedo. Vážení kolegové, loňský rok byl eh, velice bouřlivým rokem pro euro. Začalo to tím, že Slovensko vstoupilo do eurozóny a na konci jsme měli obrovské finanční potíže v Řecku. Mezitím eh, celý svět trpěl nejhorší ekonomickou krizi a my neustále debatujeme o tom, jakým způsobem si s těmito výzvami poradíme, jakým směrem má jít světové hospodářství a jakým směrem Evropská unie. Eh, naše usnesení je součástí této debaty. A já bych ráda upozornila na jeden aspekt. Eh, hospodářská krize, problémy v Řecku a současná diskuse o tom, jak Řecku pomoc, ukazují, že stále ještě máme rozdíl mezi novou a starou Evropou. V minulém týdnu pan Barroso komentoval nápad podpory pro eurozónu a státy ještě mají problémy. Podle předsedy komise by ty nástroje měly být rozhodovány pouze členy eurozóny. E, já, jež bych k té debatě chtěla přispět, bych chtěla podpořit pana Levandovského, předsedy a komisaře pro rozpočet a rovněž pana Rostovského, našeho ministra a připojit se k jejich apelu a k apelu mnohých mých kolegů, abychom už nyní všechny členské státy, v tom i státy, jež nejsou součástí eurozóny, měly svůj hlas při tvorbě pomoci pro členy eurozóny. Polsko k eurozóně nepatří, ale brzy tuto společnou měnu přijme a my bychom již dnes chtěli nést odpovědnost za budoucí tvar euroskupiny. Proto nevylučujme členské státy z této důležité debaty. My jsme kdysi mluvili o Evropě dvou rychlostí. Nedělme nyní Evropu na eurozónu a země země, jež do ní nepatří. Jsme přece jedinou unii. Nakonec bych ráda podpořila všechny prvky tohoto usnesení, jež apelují na Evropskou centrální banku, Evropskou komisi a euroskupinu, aby dále se snažili rozšiřovat eurozónu a přitom při dodržování všech kritérií. Chtěla bych rovněž panu Trišetovi poděkovat za velice dobře vykonanou práci, zejména v tomto velice obtížném období. Děkuji paní Jazlověcké. Vážení kolegové, dostáváme se do stádia eh, procedury Catch the Eye, spontánní řečník. Nejdříve pan Olajos Mešos na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo, děkuji panu komisaři a panu předsedovi eh, otázce B a panu zpravodaji. Všichni jste odvedli velice kvalitní práci a velice seriózně jste k té práci přistupovali. Je opravdu velice problematické, že Vidíme, že je stále více nezaměstnaných. Ani moje země není výjimkou. 13% máme u nás nezaměstnaných. Slovensko přistoupilo 1. ledna roku 2009 k eurozóně a mělo to v této zemi pozitivní dopad na společnost, na politiku. Většina slovenských občanů má z eura dobrý dojem, což je velice důležité. Euro eh, si udrželo stabilitu a prestiž. A parlament musí přitom stát bok po boku komisi i centrální bance, abychom takto prospívali i nadále. Chtěli bychom, aby měnová unie dosáhla vyšší úrovně, ale to je pak už i politická otázka, potřebovali bychom, kdyby se do toho vložila i rada. Děkuji, pan Sigman Las Basetis. Pane předsedo, pane komisaři, pane guvernére, vzhledem k těžké hospodářské situaci nemůžeme očekávat nějaké rychlé oživení. Finanční krize znamenala, že jsme museli přijmout celou řadu programů podpory, které ale mezi sebou nebyly harmonizovány. I jsme použili peníze na uh, Eh, abych, na to, abychom zachránili různé banky. A dnes platíme za tyto věci. Má to své důsledky. Malé střední podniky bankrotují a to eh, kvůli tomu, že nemají úvěry. Určitě hm, centrální banka ta poskytuje a poskytovala likviditu, ale měli bychom zde nastavit rovné podmínky pro všechny a e, poté by se teprve urychlila obnova. Centrální banka by měla zajišťovat likviditu, si myslím, i mimo eurozónu. Děkuji. Děkuji a nyní na minutu Andrew Bowles. Děkuji, pane předsedající. Zpráva pan Sikuna řekl, že ECB se pokusila rozšířit likviditu ale, ale likviditu banky ovšem pak neposkytly svým zákazníkům. To je pravda mimo eurozónu i uvnitř eurozóny. Moji stranu těší, že Velká Británie se trvává mimo eurozónu, protože měna země musí odrážet podmínky eh, dané ekonomiky a nikoli průměrné potřeby 27 různých ekonomik. Všem eh, zachovat si vlastní měnu, to je pouze součást odpovědi. Ústřední problém spočívá v, v, v tom, že tvorba úvěrových distribuce v rukou soukromých bank. To platí mimo eurozónu i uvnitřní. Fungování tvorby úvěrů, vlastně tvorby peněz, tato funkce musí být odňata soukromým podnikám, podnikům protože potřebujeme prostředky například na velké investiční projekty a podobně a to musí vytvářet vlády a nikoli vytvářet banky a půjčovat to do oběhu potom. Vlády to musí do toho oběhu poskytovat. Děkuji. Není pan McLuhan. Vážení kolegové, během krize jsme zaznamenali, že situace vyvolaná uh, směnými kurzy byla v kontrastu se štítem eura e, výhoda společné evropské měny spočívala v přístupu k likviditě poskytnuté Evropskou centrální bankou. E, bylo možné tedy vyhnout se riziku fluktuace směných kurzů a tím pádem e, riziko ovšem pro země mimo eurozónu je větší je třeba zlepšit koordinaci hospodářské a fiskální politiky, je třeba ocenit snahy eh, členských zemí, které ještě nejsou v eurozóně. Já bych apeloval na komisi a ECB, aby, aby eh, podněcovali k rozšiřování eurozóny, tak, abych, tak abychom byli všichni lépe chráněni před eh, hospodářskou a finanční krizí. Paní Karinka Denbachos, děkuji, pane předsedající, pane Trišete, srdečné díky za tu část vaší zprávy, v níž tvrdíte, anebo kde varujete omezovat půjčky a snižovat schodky, což by znamenalo nižší růst. Děkuji za tuto větu. Myslím si, že tam dochází k poklesu nikoli pouze hospodářského růstu, ale i schopnosti soutěžit a šanci Evropanů podílet se na hospodářském životě a na hospodářském růstu. V tom smyslu je důležité, abychom si uspůsobovali naše eh, rozpočty v našich zemích zemích. Je důležité, abychom tam měli prostor pro sociální růst a pro hospodářský růst. Pokud v Evropě nebudeme investovat do zdravotnictví, do školství, do eh, badatelské činnosti, eh, vědy a výzkumu, tak stojíme před nebezpečím, že Evropa ztratí napětí, na stabilitě a že země, které na vině tu krizi nemají, ponesou ten účet. Pokud nebudeme investovat do lidí, tak nebude mít Evropa budoucnost, proto si myslím, že bychom opravdu měli více eh, usilovat o sociální aspekt. Děkuji. A pan Zoltán Boco. Děkuji, pane předsedo. Já jsem nepožádal nebo nežádal o slovo. Možná, že kolega Seget o to požádal, ale děkuji za slovo. I tak. A e, poslední. Pan Vertman, paní Vertman, pardon. Pane předsedo pane předsedo, kolegové, kolegyně. Současná krize je vlastně strukturní krizi a nutí nás, abychom měli udržitelnější kontrolu národních rozpočtů i evropského rozpočtu. Rovněž bychom měli mít význačnější úlohu ve finanční politice. To nemůžeme ponechávat na bedrech obyčejných občanů Oni za krizi nemohou do, doplácet a já bych chtěla varovat a upozornit na to. Děkuji tím. Eh, doběhlo kolo spontánních řečníků a nyní má slovo pan guvernér eh, Trišet. Prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedající. Děkuji za to, že mi dáváte slovo. Musím říci, že jsem Přicházím do Evropského parlamentu již 6,5 roku a je to poprvé, kdy jsem zaznamenal tolik vystoupení, tolik eh, analýzy, tolik podnětů, návrhů. Opravdu mne ohromila eh, bohatost této diskuse, této rozpravy. Velký dojem na mne udělala také různorodost názorů, které zde zazněly. Pokud dovolíte, pokusím se schrnout eh, to hlavní, co chci říct se po té, co jsem si vyslechl eh, ty podněty a poznámky, které byly všechny zajímavé a relevantní a a třeba se bude snažit zapracovat. Nejprve bych rád řekl, že se tady hodně hovořilo o to, jakou výzvu představuje dnešní doba pro ECB. Také zde zazněla slova chlávy, chvály na adresu ECB za to, že byla schopná reagovat v reálném čase ve velmi obtížném prostředí. Dovolte, abych vám řekl, že já i my kolegové se snažíme činit maximum eh, v, nej, v opravdu obtížných podmínkách, nejhorších od druhé světové války a pravděpodobně eh, by byly nejhorší od první světové války, eh, kde bychom bývali včas nezasáhli. A nicméně ta výzva je tady pro všechny a mnoho z vás hovořilo o tom, že tyto výzvy řeší i jiné centrální banky v Evropě i jinde ve světě. Takže všichni neseme obrovskou odpovědnost. A já plně souhlasím s těmi, kdo řekli, že nemůžeme říci, že ty obtížné časy už jsou pryč. Ještě jsme je nepřekonali, nepřekonali jsme tu obtížnou dobu, ještě se nepohybujeme v běžných podmínkách a musíme být velmi, velmi obezřelí. Eh, také jsem dobře slyšel to, co jste říkali o růstu a pracovních místech. To je silný signál Evropského parlamentu, já s tím souhlasím. Tím, že zajistíme stabilitu, budeme důvěryhodní při zajišťování stability ve střednědobém a dlouhodobém výhledu, eh, se domníváme, že přispíváme k udržitelnému růstu a udržitelné tvorbě pracovních míst. Ale víte, že my voláme po strukturální reformě, tak abychom navýšili růstový potenciál Evropy a schopnost tvorby pracovních míst v Evropě, protože to je klíčové. Eh, další věc, která se objevovala v rozpravě od vás a ECB s tím plně souhlasí, eh, nebudu samozřejmě reagovat za pana komisaře, ale governance, tedy řízení a zpráva v Evropě v 27. i mezi 16. Eh, eurozóny, to samozřejmě sehrává klíčovou roli a my sami voláme po co nejvyšší míře odpovědnosti, Eh, od zemí, ať již eh, patří do klubu 27 nebo 16 členů. Je třeba tyto země odpovědně přistupovaly k dohledu, eh, aby docházelo i k peer review. Potřebujeme úplné provádění paktu stability a růstu. Potřebujeme dohled nad fiskální politikou, to je v jádru celé EMU a musím se zmínit také o dohledu nad prováděním strukturálních reform a nad vývojem eh, nákladové konkurenceschopnosti různých ekonomik, zejména ekonomik, které jsou v eurozóně. Toto všechno je klíčové. Eh, nechci dále zacházet do podrobností ohledně Řecka a s tím, co s tím souvisí. Už jsem měl příležitost, musím říct, reagovat na mnoho dotazů ve výboru hospodářském a měnovém tady v Evropském parlamentu. Dovolte, abych jenom řekl, že Řecko, je, Řecko má určitý vzor a tím vzorem je Irsko. Irsko mělo obrovský problém. Jeden z vás tady o tom nezhovořil. A Irsko svůj problém vzalo velmi vážně. E, přistoupilo ex ante, tedy předběžně s obrovskou profesionalitou Eh, k této věci a všichni to potom uznali. Takže samozřejmě toto bych tady rád vypichl. Ovšem musím zopakovat, že to, jak ECP posoudí, posuzuje nová opatření přijatá řeckou vládou, je takové, že tato opatření jsou přesvědčivá a odvážná. Nyní pár slov k dlouhodobé situaci v uvnitř eurozóny příštích deseti či dvaceti letech budeme zajišťovat cenovou stabilitu v souhlasu s definicí, kterou používáme o zavedení eura. Můžete se na nás spolehnout, my to můžeme prokázat, to není nějaká teorie, to jsou fakta. Můžeme to podložit čísly. A na tom trvám. Všechny členské země eurozóny vědí, že průměrná inflace v eurozóně bude méně jak 2% nebo blízko 2% ve střednědobém a dlouhodobém výhledu. A musí z toho vyvodit eh, důsledky vnitrostátně. Eh, mají přínos eh, z, členství v eurozóně a nemohou se vnitrostátně osnout v situaci v takové v situace inflace, který, která by byla v rozporu s tím, co my zaručujeme, protože O to jsme byli požádáni, protože eh, věrně dostáváme svému mandátu a protože tím přispíváme k prosperitě a stabilitě v Evropě. A dovolte, abych na závěr, pane předsedající, ještě uvedl pár slov k tématu transparentnosti. Jak jsem již uvedl a jak jsem často opakoval europoslancům, jsme nejtransparentnější institucí ve světě, pokud jde například o bezprostřední zveřejňování našich analýz a těch introductory statements, tak eh, my jsme nejtransparentnější. Máme tiskovou konferenci vždy hned po zasedání Rady guvernérů. Eh, jediná věc, ve které takto nepostupujeme, nerozhodujeme, máme proto dobrý důvod, je, že nedáváme k dispozici jména, kteří eh, hlasovali tak či onak. Protože se domníváme, že naše poselství je takové, že nejsme jaksi eh, schromážením jednotlivcům, ale vystupujeme jako kolegium, jako sbor. Rada guvernérů je to, na čem záleží hlas celé této rady. A ještě jednou bych rád řekl, že se tedy nepohybujeme v běžných podmínkách a absolutně, absolutní nutností je reforma finančních trhů, a to hluboká reforma, tak abychom měli jistotu, že se opět nedostaneme do podobné krize, jakou jsme řešili nedávno. A ještě poslední věc k Polsku a Maďarsku, protože jeden eh, europoslanec se zmiňoval těchto dvou zemích a řekl, že s nimi nebylo zacházeno ze strany ECB tak, jak by bylo vhodné. Já si myslím, že ECB tedy není dostatečně dobře informována. Rád bych, rád bych apeloval na eh, danou europoslankyni, aby se obrátila na centrální banky obou těchto zemí a myslím, že eh, ji bude prokázáno, že ECB má velice úzkou spolupráci s centrálními bankami těchto dvou zemí ve prospěch nás všech. Děkuji mnohokrát za slovo, pane předsedající. Děkuji panu guvernéru Trišetovi a nyní dávám slovo panu komisaři Oli Rénovi. Pane. Pane předsedo, eh, nejprve bych chtěl poděkovat poslancům a poslankyním za velice eh, věcnou, hlubokou rozpravu. Já jsem si ji pečlivě vyslechl a e, z toho vyvozuji, že zde panuje velká, široká podpora pro efektivní e, posílení hospodářského řízení v eurozóně a v celé Evropské unii. Podle mého názoru dnešní e, rozprava velice dobře i vlastně připravila ten kontext pro Evropský summit dnes a zítra. Také vítám i příležitost, že budeme pokračovat v diskuzi o hospodářském řízení ve výboru Ekon, asi co nejdříve, hned po Velikonocích, doufám. Ehm, řekneme si tedy konkrétní návrhy poté. Zde existují dvě linie, kterými se ubírat při posílování hospodářského řízení v Evropě. Za prvé, ehm, tím klíčovým je mít eh, skutečně eh, velice eh, rigorózní, solidní dohled, fiskální a finanční dohled s tím, že se využijí různá doporučení a abychom mohli třeba i vysílat signály členským státům, když je něco v nepořádku, takový systém včasného varování. Dále je třeba se zaměřit tedy i na preventivní, i solidní dohled nad těmi makroekonomickými rozdíly, nerovnováhami, které existují e, v, mezi členskými státy eurozóny a celé Evropské unie. A také je třeba i využívat e, institut závazných ekonomických doporučení, tak abychom zabránili akumulaci nerovnováhy, rozdílů, a je zcela evidentní, že bez pochyby je to naléhavé především v těch zemích, kde existují velké deficity, velké schodky a které nejsou tak konkurenceschopné. To eh, tedy neplatí pouze o, pro Řecko. Je evidentní také, že nemůžeme a Eh, tady chtít, aby některá země omezovala svoji exportní výkonnost. To ne. Cílem není tedy jinými slovy eh, eh, působit tedy proti těm, eh, kteří jsou úspěšní v exportu, je třeba zvyšovat konkurenceschopnost všech v exportu a eh, posilovat i vnitrostátní poptávku tam, kde to jde, eh, tak, aby tedy všichni hráli jako jeden tým v této olympiádě, v této soutěži a, a vzájemně se tak posilovali. Dámy a pánové, E, e, o to právě jde v eurozóně a v naší analýze. Děkuji, děkuji. Děkuji panu komisaři Renovi a nyní naši zpravodajové, nejdříve pan Skiklona na tři minuty. Prosím o pozornost, prosím všechny o pozornost. Pane předsedo, Nejprve bych chtěl využít příležitosti a poděkovat Centrální bance za spolupráci a za to, že tak vstřícně reagovala na mé dotazy. Dále bych chtěl poděkovat stínovým zpravodajům za společnou týmovou práci, kdy jsme se dohodli na pozměňovacích návrzích ke zprávě. A viděli jsme, že nedávná recese je pro nás velkou výzvou. Nicméně, Eh, eh, ty eh, ty problémy jsou známé, víme, že ta situace v eurozóně není optimální, ale nicméně to je důvod, proč musíme se chovat inovativně, kreativně, Eh, musíme eh, eh, musíme se opírat o smysluplné ekonomické politiky, které samozřejmě musí sledovat ten základní princip sociální soudržnosti. Někteří zde řekli, že ECB nemůže pomoci Řecku, protože to je údajně zakázáno ve smyslu článku 103 smlouvy o EU. Nicméně je zde jedna věc, kdybychom mohli finančně pomoci a e, e, to znamená, zde tedy nejde o nějaké dlouhodobé tedy mm, vykoupení těch dluhů, ale jde o okamžitou e, pomoc, finanční pomoc ad hoc a někteří kolegové přede mnou také zdůraznili, a že my jako Evropané, my všichni vzhlížíme k euru a všichni chceme, aby bylo korunováno úspěchem a je to na nás. Takže my všichni, komise, parlament, rada a Evropská centrální banka, eh, musíme se spojit a nalézt úspěšnou cestu vpřed. A závěrem musíme i obnovit veřejnou důvěru ve finanční instituce prostřednictvím opatření, která budou transparentnější, která lépe budou zvládat rizika a která nastolí i řádnou regulaci. Musíme zajistit, že krize těchto rozměrů se již nebude nikdy opakovat. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám. Pane Šikluno, jako poslední Prosím vás, vážené kolegyně a kolegové, eh, zachovejte eh, ticho, můžeme eh, dále pokračovat. Pan Gigold. Po této rozpravě bych rád předložil tři stručné myšlenky. Za prvé, myslím, že když se podíváme na různé názory zde v parlamentu, nemáme ani stejný eh, Eh, stejný názor eh, na vyrovnanost na rozpočty a také já bych velice rád řekla panu Trišetovi a eh, Renovi, aby nezavírali oči. Je to ústřední problém, který spočívá v tom, že jsme se v podstatě dohodli na tom, že náklady by měly eh, růst na základě inflačních eh, cílů a produktivity. Jenže v některých zemích narůstá inflace hodně a je dobré zasáhnout. Na druhé straně jsou další země, které využívají daňovou politiku eh, k tomu, aby jim klesly mzdy pod určité míry. A já vím, že pokud se nedohodneme, tak zničíme ekonomické základy eurozóny. A já vás chci upozornit, abychom předtím nezavírali oči, také chci vybídnout kolegy, aby k tomu též eh, nebyli slepí. Když se podíváme na Řecko a program stability, který byl chválen, rád bych zdůraznil, že je tu základní problém, a to na základě mé návštěvy z minulého týdne, kdy jsem byl v Řecku. Většina e, lidí v Řecku se domnívá, že za posledních 10-20 let mnoho lidí se velice obohatilo za okolností, které nebyly spravedlivé. A pokud chválíte irské úsilí, nemůžete to srovnávat s řeckou situací, protože lidé v Řecku cítí, že by měli tr- teď trpět za věci, které nespůsobili. A proto na vás chci naléhat, pane René, prosím, tlačte také na řeckou vládu, aby eh, se seriózně zabývala tím, že v posledních letech bylo nahromaděno eh, bohatství nesprávným, neregulárním způsobem. Má, má to i ekonomické důvody, abychom se zabývali tím, že ten program pro Řecko bude sociálně spravedlivý a on ještě není sociálně spravedlivý. Děkuji vám. Pane Kikolde, uzavřeme tedy tento bod na pořadu i jednání a přejdeme k hlasování za chviličku. Señorías, ocupen sus Dámy a panové, prosím, eh, zaujměte svá místa, abychom mohli zahájit hlasování. Pan Golniš žádá o slovo eh, z osobního důvodu. Prosím, tři minuty. Merci, monsieur le président Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Pokud vím, tak 19. třetí Evropský soudní dvůr deklaroval to, že většina našeho parlamentu porušila určitá práva tím, že nebránila mu imunitu, pokud jde o článek 10 mezinárodního protokolu. Přesně tak, jak um, o to prosili mi kolegové. To znamená, že došlo k porušení, k porušení těchto práv, že došlo k určitému postižení politickému za to, že jsem